start, yeah? Hello everyone for our afternoon session. Krásný. A presentation of the EU's. Krásný mm, dobrý den ještě jednou. Eh, máme před sebou zajímavé prezentace týkající se kosmických programů Evropské unie. Eh, vítám tady generálního ředitele eh, Piera Delsoa, pana Pečkeho z Evropské komise pana Karla de Dorides z GSA, z agentury GSA a pana Pascola Kodela, eh, který je Chief Operating Officer pro GNSS a dále vítám paní Martu Kryvany z Břižostovskou z GSA. Prezentace se budou zaobírat kosmickými programy Evropské unie, eh, kteří jako těmi, kdo umožňují prosazovat politiky Evropské unie. Máme tady také eh, legislativní zprávu, kdy zpravodaj je pan Salini. Evropský eh, kosmický program Galileo GNSS a Kopernikus podporují mnoho aktivit a služeb, které spadají do sféry zájmu Evropského parlamentu a našeho výboru ITRE. Proto jsme se rozhodli učinit vše, co je v našich silách, abychom dosáhli dohody mm, na tomto mm, slyšení před jmenováním komisařů a eh, dohodli jsme to ještě před volbami. Mm, my vedeme angažovaný dialog se všemi účastníky a já bych bez jakékoliv prodlevy ráda dala slovo panu generálnímu řediteli Pierre Delso z generálního ředitelství GROW, aby nám podal krásnou prezentaci o perspektivě Kosmu pro průmysl a trhy a pro malé a středně velké podniky. Děkuji vám. Děkuji vám všem za to, že mi umožníte, abych vám podal stručný přehled o našich politikách. Já jsem tady Eh, velice rád, protože vím, že tento parlament i minulý parlament nás velice podporoval v tom, co v kosmu děláme a my zcela jistě budeme potřebovat vaši podporu i nadále, protože, jak se paní předsedkyně zmínila, víceletý finanční rámec ještě nebyl dohodnut a i to bude pro nás důležité. Kosmos je nesmírně významný prvek, je to něco zcela zásadního pro naše životy, i když si to plně neuvědomujeme. Když hovořím o tom a vysvětluji lidem, že se zaobírám kosmickou politikou Evropské unie, tak lidi vůbec nechápou, co děláme ve vesmíru. Oni skutečně vůbec netuší, jaké ekonomické, jaký ekonomický užitek by to mohlo přinášet a tváří v tvář toho prostě vesmíru, víte, máte tam prostě satelity, to je jediné, co lidé vědí, ale neuvědomují si, že ehm, velká část jejich života je ovlivňována vesmíre. A proto jsem velice rád, že Evropský parlament se chopil té iniciativy zorganizovat toto setkání. A já eh, jsem připraven pokračovat v dialogu s Evropským parlamentem, samozřejmě již v rámci dohodovacího řízení k víceletému finančnímu rámci, ale i ke všem politikám. Hlavně, aby všichni pochopili, že je toto nesmírně významné téma i pro mm, jejich životy. A druhé poselství, které bych tady rád Dal Měli bychom být hrdi na to, čeho se nám podařilo dosáhnout ve vesmírném sektoru. Víte, my máme takovou tendenci soustředit se na neúspěchy, na to, co nefunguje, ale když se podíváte na to, čeho jsme dosáhli v kosmickém oblasti v Evropě, no tak to je pozoruhodné. Vezměte si Kopernikus. Kopernikus je systém sledování země, které neexistuje nikde jinde na světě. Kopernikus poskytuje mnoho údajů o zemi, která se využívají v mnoha nesmírně významných službách, jako monitorování atmosféry, monitorování moří, záchranné služby. Čili z tohoto pohledu Kopernikus je nástroj, který nemá ekvivalent ve světě. Já jsem nejdřív chtěl říct v Evropě, ale eh, před nedávnem Spojené státy, když čelili hurikánům, tak žádali Evropu, aby mohli využít Kopernikus pro monitorování situace na Floridě, eh, protože oni prostě nemají takový nástroj. Měli bychom tedy být hrdí na to, že máme Kopernikus a to tež se týká Galileje. Opět, já vím, když se tady hovořilo o tom selhání těch systémů nebo té nehodě, a já jsem tady byl v sále, když se o tom hovořilo, ale co se nám podařilo dosáhnout s Galilem je opravdu jedinečné. Máme vynikající výsledky a to by nemohl dokázat jeden jediný členský stát samotný Kopernikus, Galileo a EGNOS jsou příkladem toho, jaký užitek může mít Evropská unie pro evropské občany. My jsme skutečně přesvědčeni o tom, že někdy bychom měli být dostatečně hrdí na to, co jsme učinili, ale to neznamená, eh, že prostě budeme nafouknutí a že se nebudeme dívat do budoucnosti. Naopak, v tomto kontextu Eh, diskuze s Evropským parlamentem se chceme eh, podílet s vámi o naše zkušenosti, o naše záměry, protože my potřebujeme se rozvíjet i v této oblasti. Další věc, kterou bych vám rád řekl, eh, nebojte se, nebojte se moc, víc poselství vám tady už moc nebudu předestřídat. Ale teď vám chci ještě říci, že i když to není vždycky zjevné, my musíme kosmos přivést k zemi tak, aby kosmos se stal prostě nástrojem, který se bude využívat daleko více v průmyslu i v jiných odvětvích. Protože my dostáváme z kosmu věci, které nemůžeme získat jinde a moji kolegové vám přinesou konkrétní výsledky. Víte, ani když nehovoříme třeba o v Evropě, když máte, vezměte si zemědělství v Africe, tak obrázky z Kopernika by mohly být mimořádně užitečné pro tamní obyvatele, aby e, věděli, jak tam třeba plánovat a provozovat zemědělství. Nebo, a teď samozřejmě další příklady přenechám kolegům, Oni o tom budou hovořit, ale jedna věc je jistá. Kosmos se stal součástí našeho každodenního života, třeba, že si to neuvědomujeme, nevnímáme to, ale vezměte si signál mobilního telefonu a vy nevíte, když si vyzvedáváte peníze z konta, že využíváte elektronicky, tedy že využíváte kosmických systémů Eh, nebo farmáři také využívají technologie pocházející z kosmu, ale přitom to jsou všechno mimořádně významné věci. Jednou já jsem si najímal auto ve Spojených státech a oni mi dali eh, takový ten extra přístroj, ne to, co bylo zabudováno do auta. A já jsem si stěžoval, že to nevypadalo jako velice efektivní systém a oni mi řekli, zavoláme vám expert experta a expert řekl, e, toto je nejlepší systém. A já jsem se ptal, proč? A on říkal, protože ten pracuje se satelitem. A já jsem mu řekl, a ty ostatní? on mu říkal, no to já vůbec nevím. Takže toto je skutečně nesmírně důležité. A Kopernikus, protože můj kolega e, bude ho, hovořil tedy už a Galileo, vy Eh, eh, kromě těch obrazů, které produkuje Kopernikus, je něco, co je ohromující. Kopernikus je jedním z největších eh, producentů údajů, dat na světě, ale na nás záleží, aby tato údaje, ty, tato data byla využívána pro užitek našich společností. Takže naší povinností jako komise, jako parlamentu, jako Evropské unie je zabezpečit, aby toto obrovské množství dat bylo snadně pochopitelným, využitelným způsobem přenášeno malým a středně velkým podnikům občanů. A to děláme. Už jsme s tím začali. Vytvořili jsme elektronické platformy, kterým říkáme JAS, kde můžete eh, najít obrázky pocházející z Kopernika a můžete je potom procesně zpracovávat. Eh, například v Bruselu, když prší, můžete jít na tu webovou stránku a využívat informaci pro to, abyste si rozvíjeli nový, nové služby, nové aplikace a tak dále. Proto se domníváme, že je tak důležité dát kosmos na zem, tam, aby se všechny možnosti využívaly. A na závěr, a to je můj poslední bod, a který doufejme vyústí v nové nařízení, je důležité, abychom měli jeden jediný nástroj na pokrytí veškerých našich kosmických programů. Proč? To, co potřebujeme dělat ještě více do budoucnosti, je přinést synergie do služeb mezi Kopernikem a Galileem. Musíme kombinovat, abych tak řekl. Musíme kombinovat pro digitální eh, věci, pro monitorování, pro dopravu a tak dále. Musíme využívat kombinaci informací pocházející z Koperniku a z Galilea. V budoucnosti když hovoříme například o, o, o digitalizaci, musíme si uvědomit, jak důležité bude také zjišťování pozice. A moje zpráva pro vás jako závěr bylo, na kosmu záleží. Je to investice, nejsou to náklady. Ale samozřejmě, když postavíte někam most, no tak to je drahé, ale to vám pak umožní rychleji se přemístit z jednoho místa na druhé, eh, přemístovat, eh, přepravovat eh, komodity a tak dále. Takže to není náklad, ale investice. My potřebujeme investice. A teď Opravdová otázka je, zda budeme potřebovat vesmír do budoucna. Samozřejmě ho budeme potřebovat, ale otázkou je, zda chceme, aby Evropa zůstala významným hráčem v kosmu či nikoliv. A to je zcela zásadní otázka. Buďme naprosto tedy tady, mějme v tom jasno. Čína investuje obrovské prostředky, rovněž USA, ale tam do toho jdou hlavně soukromé peníze, které jdou do investice v ne, eh, v kosmu. A já se nedomnívám, že tito soukromí investoři to dělají, protože by milovali vesmír, ale protože v tom vidí potenciální možnost zisku. Takže ta zásadní otázka pro nás je, chceme zůstat tedy eh, těmi největšími hráči v této oblasti. A dohoda, eh, k proto bude tak důležitá dohoda v rámci víteletého finančního rámce a taky peníze, které budou věnovány vesmírnému programu, hrají velikou roli. Takže to bylo závěrem. Děkuji vám mnohokrát za spolupráci, děkuji, že jste nás dnes pozvali a upřímně doufám v pokračování mm, dialogu s Evropským parlamentem, protože my mm, jsme oddaní stejné myšlence. Já kdykoliv rád mezi vám, vás přijdu, když mě pozvete, ale to už je vaše rozhodnutí. Děkuji, děkuji mnohokrát panu řediteli Delso. A nyní bych ráda pozvala pana Carlo Des Doridesce, což je výkonný ředitel pro agenturu eh, evropských globálních navigačních satelitních systémů, který nám představí evropský kosmický program z pohledu GSA a jak to vypadá ve vztahu k průmyslu, trhům a malým a středním podnikům. Pane Desdorides, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejprve několika slovy představím Evropskou agenturu GNSS nebo také označovanou zkratkou GSA. My se zaměřujeme na tři hlavní věci. Jednak zajištění služeb a operací, za druhé bezpečnost nebo spíše sledování bezpečnosti a třetí je trh a rozvoj, rozvoj trhu. Já se tady dnes se zaměřím na tyto tři osy, na tyto tři oblasti. Jednak, co to znamená pokrytí trhu? Já se pokusím uvést nějaké konkrétní příklady. A nejprve zmíním EGNOS, což je předchůdce Galilea, není tak dobře známý, ale myslím, že velmi důležitý, protože my v agentuře GSA vycházíme právě z těch zkušeností s EGNOSem. EGNOS to je eh, systém, který má posilovat dnešní GPS a do budoucna Galileo a používá se pro účely civilního letectví. Ta služba byla představená eh, v dubnu 2011 v oblasti civilního letectví, takže to, abych uvedl takový širší kontext. Dále bych chtěl říci, že od toho momentu EGNOS byl první celoevropský navigační systém. Do té doby žádné jiné systémy tam nebyly. Takže byla otázka, kdo bude certifikovat tento systém pro civilní letectví. Nikdo takový nebyl, kdo by to mohl udělat. Nebo jak rozdělit odpovědnost mezi jednotlivé aktéry, poskytovatele navigačních služeb, letiště, poskytovatele služby EGNOS, jak bychom měli zavádět eh, technologické aktualizace avionixu. My tady v agentuře GSA jsme řešili tyto otázky, dali jsme to všechno dohromady a našli jsme konkrétní odpovědi. Dnes můžeme říci, že máme 26 tisíc letů měsíčně, které používají EGNOS. Měli jsme více než 300 350 letiš, nebo máme více než 350 letiš, která jsou vybavená EGNOSem. Máme více než 50 těch základních odletových dráh, kde je používán naváděcí postup právě s EGNOSem. A to jsou tady ty výsledky, které dnes máme. Bylo na to naprosto, generální ředitelství pro vesmírný program bylo naprosto důležité pro, nebo respektive agentura GSA byla velmi důležitá, aby to takto všechno bylo zaváděno. Eh, jak jsem řekl, týká se to hlavně civilního letectví, ale v současné době EGNOS už se objevuje i v jiných sektorech, výběr mítného, zemědělství, Eh, různé průzkumy, námořní oblast a podobně. Takže v těchto různých oblastech je EGNOS už standardem. A teď se vrátím k Galileo. Galileo bylo oznámeno eh, složkami na začátku roku 2016. Agentura GSA byla naprosto zásadní pro získání zdrojů, které dnes máme. Jednak museli jsme pochopit dynamiku toho trhu. Kdo jsou hlavní subjekty v tom hodnotovém řetězci? My jsme se například obraceli na ty, koho jsme považovali za zásadní pro pokrytí trhu, či třeba výrobci těch přijímačů. My jsme s nimi spolupracovali, testovali jsme jejich produkty. A jestliže dnes máme nějakou jednu miliardu prodaných přijímačů na světě, tak je to právě díky tomu rozhodnutí na konci roku 2016 spustit tyto služby a také díky tomu, že byly propojeny potřeby těchto subjektů. Čili dnes, o méně než tři roky později, tady máme tyto velmi působivá čísla. Když se ovšem podíváte i na jiné oblasti, třeba automobilový průmysl, automobily, vidíme také nárůst zájmu na straně výrobců automobilů, pokud jde o Galileo. Všichni chtějí s námi spolupracovat a testovat jejich nové prvky, nová zařízení, která by měla tvořit základ automatických, eh, automaticky ovládaných vozidel. A mohl bych takto pokračovat dále, uvést další příklady. Takže tohle je to, co GSA dnes dělá, pokud je o pokrytí trhu. Teď několik slov o budoucnosti, co nás čeká. Jednak nové nařízení, to vstoupí v platnost za méně než jeden rok. Pro GSA toto je velmi důležité. Jednak ta oblast odpovědnosti se rozšíří. My e, zejména mm, potřebujeme také přesná data, protože ono to nové nařízení vstoupí v platnost a bude to víceméně ve chvíli, kdy Galileo dosáhne plné operační kapacity. To znamená, dojde k plnému nasazení systému a ta kompletní služba bude představena světu. Čili to je milník, na který se soustředíme a zároveň my ve spolupráci s dalšími subjekty se musíme snažit, abychom byli připraveni na tu novou fázi, kde potom se budeme zaměřovat na poskytování služeb. Takže to je první cíl. Druhá věc, to jsou investice do rozvoje trhu. Myslíme si, že skutečně musíme změnit rychlost a objem investic které potřebujeme pro pokrytí trhu. My teď vstupujeme do fáze poskytování služeb a tady to bude opravdu zásadní, opravdu velmi důležité. Máme celou řadu mm, myšlenek, které by e, měly přispět k tomu, že Galileo bude se věnovat nejenom sektoru dopravy, ale i mnoha dalším oblastem, třeba Eh, přesně zaměřené zemědělství a podobně. Prostě mnoho oblastí, kde geolokace bude zásadní pro tu činnost. To je z mé strany zatím vše a samozřejmě velmi rád odpovím na případné otázky. Děkuji. Děkuji. A nyní tady máme pana Pascala eh, a eh, který je mm, vrchním operativním um, pracovníkem GNS. Máte slovo. Dobrý den, paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Chtěl bych vám poděkovat za toto pozvání a za tuto možnost propagovat uh, tyto aktivity satelitní navigace na evropské úrovni. Um, naše agentura je agenturou Evropské unie, která má poskytovat služby eh, satelitní navigace Agnos a Galileo. A je tady jeden vesmírný segment a jeden pozemní. Infrastruktura je napojená na upstream. Vesmírný segment se skládá ze satelitu a potom z rakety, eh, z nosné rakety pro družici. Mm, a vlastně tady jde o ten satelit, který je na oběžné dráze a potom jsou tam informace, které mm, přichází a odchází z tohoto satelitu. Galileo vychází z komplexní infrastruktury, jednak je tady e, potřeba synchronizovat velmi přesně v čase e, všechny operace a navíc je tady konstelace 22 družic, e, které jsou na oběhové dráze. Ehm, Galileo má zajistit nezávislost Evropy, pokud jde o satelitní navigaci. A my tady e, máme Open Service, tedy otevřené služby e, prostřednictvím smartfonu. Potom pomáháme osobám v nouzi velmi přesně. Ehm, dokážeme odhalit tyto osoby na kilometrovou přesnost a Karlo ten tady velmi pečlivě hovořil o EGNOS. To jsou regionální služby, pokrývá to celou Evropskou unii. A tyto služby se využívají zejména v letectví, ale také třeba i v zemědělství. Eh, GSA není pouze něco, co mm, se využívá, mm, pokud jde o vesmírné záležitosti, ale je to ve prospěch všech občanů, eh, pomáhá to mm, obecně eh, vládám a tak dále. Ehm, zaměřujeme se na využívání signálů z vesmíru, snažíme se eh, pomoci všem tržním segmentům a to prostřednictvím inovativních řešeních. Ehm, Prostřednictvím přijímačů vlastně takto je možné podporovat všechny startupy, malé a střední podniky i klasický průmysl. Všechny země Evropské unie se takto mohou zapojit, také zapojit do rozvoje těchto inovativních řešení, protože, řešení, protože tady není potřeba mít nějaké vesmírné znalosti. Hmm. Pokud jde o tuto navigaci, tak ta je prospěšná vlastně pro všechny, pro všechny země. A dnes dochází k technologické revoluci a je to velký katalyzátor pro evropské hospodářství. Říká se tomu downstream. A díky tomu je ČSA ehm, takovým středobodem eh, New Space Made in Europe a to prostřednictvím třeba platform uživatelů, Tady je možné naplňovat potřeby všech aktérů ekonomického sektoru, ať už je to v oblasti dopravy, zemědělství, občanské eh, společnosti, mm, zvyšuje se bezpečnost, slouží to v bankovnictví a tak dále. ČSA eh, tady samozřejmě ehm, musí dobře znát potřeby trhu, a díky tomu je možné navrhovat nové služby. E, například e, tady jsou velmi přesné služby, i pokud jde o, roz... to je důležité, pokud jde o autonomní vozidla, e, potom jsou tady další možnosti. Horizont Evropa, to je něco, které je také velice důležité v této souvislosti. Umožňuje to inovativní služby a skutečně ten význam pro evropský průmysl je zásadní. GSA také podporuje nejrůznější špičková centra na regionální úrovni, eh, vychází se z priorit jednotlivých zemí, GSA vám může poskytovat své kompetence, můžete využít její služby a tímto způsobem můžete vlastně to využívat pro rozvoj inovací. Je zřejmé, že downstream významně přispívá eh, k transformaci směrem k inteligentní mobilitě a k ekonomice, která bude nízkouhlíková aplikace jako Smart City umožňují efektivnější služby, jak to je optimalizace dopravních služeb, energetiky, eh, mm, nakládání s odpady a dopad je pozitivní také na životní prostředí. Satelitní navigace umožňuje optimalizovat eh, trasy automobilů, snižuje se eh, použití paliv i použití třeba pesticidů. I socioekonomický efekt je příznivý. Eh, asi 10 eh, evropského hospodářství závisí právě na vesmírných službách. 50 tisíc pracovních míst je vytvářeno v rámci downstreamu a 60 eh, miliard příjmů v Evropě bude právě spojeno s Kalilelem a EGNOSem v období 2017 až 2027. Tedy Tady je obrovská perspektiva pro průmysl v Evropské unii prostřednictvím synergií mezi Galileem, Egnosem, Kopernikusem a Govsatkom. Myslím si také, že e, kombinace umělé inteligence a mm, těchto dat e, poskytnutých e, z vesmírných družic to otevírá obrovské možnosti a příležitosti a, a, a GSA v tuto chvíli existuje 15 let a já si myslím, eh, že velmi přispívá k dynamice ekonomiky a je opravdu velmi prospěšným motorem pro celou Evropskou unii. Já děkuji eh, za vaši důvěru, eh, kterou vkládáte v GSA i prostřednictvím vašich rozhodnutí. Děkuji. Nyní má slovo pan Matias Beče, ředitel programu Eh, satelitní navigace. Máte slovo. Thank you very much, Chair. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já se budu snažit doplňovat to, co již tady zaznělo. Rád bych potrhl, že prostě ten strategický význam kosmických programů eh, podtrhuje eh, význam toho, co společně děláme pro uživatelské potřeby. Uživatelské potřeby, to je rozlišující faktor pro nás, kteří pracujeme na těchto eh, kosmických programech. Myslím, že o tom se ještě něco dozvíme. A eh, pro rozlišování je také důležité, abychom měli jaksi na míru posky, možnost poskytovat eh, na míru ušité služby veřejným službám. Eh, to je velice důležité například pro vládu, pro vládní sektor. Eh, současné služby jsou součástí balíčku těch původních služeb, ale teď, abych jako doplnil to, co už tady zaznělo, chci se soustředit na roli komise. Co děláme my v úzké spolupráci s GSA, za zdůraznění umožnění využívání kosmu. A to už řekl můj předchůdce, kosmos tady je, je to realita, je to dimenze, rozměr se satelity, signály, daty přicházejícími z Kopernika a my prostě musíme zabezpečit, aby eh, se co nejlépe umožnila Eh, umožnilo využívání na základě eh, připravených infrastruktur. Snažíme se prostřednictvím těchto infrastruktur zajistit, abychom eh, tím přinesli prostě zisk společnostem. Když hovoříme o penězích, musíme si uvědomovat, že kromě toho, kromě těch peněz, které nám dali dispozice legislativci, je, může, mohou nám říci, proč Evropská komise vynakládá daleko menší mm, procento z rozpočtu na vesmírný výzkum než Spojené státy americké. Když se podíváme na komise a její nejrůznější aktivity, domnívám se, že si musíme uvědomit, že kosmos je přít, nebo vesmír je přítomný v každodenním životě více, než bychom si to mysleli. Víme, že máme tu polohovací mm, možnost v našem mobilním telefonu, ale zdá se, že zapomínáme na to, že ta samotná práce sítě mobilní vyžaduje synchronizaci eh, aktuálních dat bez, to znamená bez GNSS žádné telekom operace a žádné mobilní telefonování. To je prostě kvintesence, jsou to zcela zásadní služby telekomunikačních operátorů, na které se spoléháme. Ehm, na globální úrovni tady máme údaje z Evropy, máme tady obrovskou závislost na dostupnosti signálu. Víme, že 10% našeho HDP tím či oním způsobem závisí na přístupnosti a dostupnosti satelitních, ehm, signálu satelitní navigace. A co děláme my jako komise v úzké spolupráci s GSA? Tři věci. Za prvé, chceme ehm, provod, chceme dělat ty nezbytné regulatorní akce, to znamená stanovit podmínky pro trh. Zaměstnáváme se standardizací, zejména eh, když standardy mají sloužit také pro trh a potom se soustředíme na usnadnění podnikatelství v rámci využívání kosmických služeb a technologií. Začnu tím regulatorním rozměrem eh, pro bezpečnost. 1 příklad kritické infrastruktury. My víme, jak už tady zaznělo, že se spoléháme na eh, různých eh, kritických infrastrukturách, kde je důležitá synchronizace signálu, ať už se to týká energie, bankovnictví, tedy finanční sektor. V současné době všechny tyto funkce závisí pouze na dostupnosti GPS. To znamená, naše kritické infrastruktury závisí na dostupnosti signálu GPS a můžeme si klást odpoložit otázku, zda tady v tom chceme pokračovat, anebo zda chceme tento status quo změnit. Jiný příklad. Smart, tedy inteligentní automobily, tady Eh, před dvěma, třemi lety jsme vydali nařízení, že od června roku 2019, tedy tento rok, těžká vozidla, která budou zaregistrována, budou mít tachografy, eh, které budou kompatibilní s Galileem. Kompatibilní s Galileem neznamená, že bychom eh, to udávali jako povinnost, že musí používat Galileo. Eh, my se snažíme volit inkluzivní přístup, to znamená, aby alespoň Galileo byl znám jako služby GNSS. Ale neděláme to na základě výlučnosti. E, další bezpečnostně relevantní Příklad je E112 iniciativa, kterou schválila komise prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci minulý rok. E, v případě potřeby tady dochází k detekci satelitní navigace a to je okamžitě dáváno k dispozici záchranným střediskům, čili eh, pro nouzové případy, pro naléhavé řešení mm, eh, Tady máme eh, také zabudované při, eh, zabudovanou možnost v automobilech a jejich propojení s mobilními telefony a do budoucna chceme, aby mobilní telefony vydávaly eh, nouzové volání v případě tedy že se odsnou v nebezpečí, včetně lokalizace dotyčných osob. A také tedy to jsou záležitosti, které už se činily v minulosti a na kterých stále ještě pracujeme. A teď se chci zmínit ještě o jedné věci. Eh, díky standardizaci máme příležitost za, zajistit, že Galileo a EGNOS budou stejně tak co možná nejrevale, nejrelevantnější pro trhy, že infrastruktury, které jsme vyvinuli, přinesou co možná největší užitek v terénu. A to je z části zajištěno právě velice odbornou technickou standardizací, která probíhá. Tyto, tato standardizace na relevantních fórech, aby se zabezpečilo, že když hovoříme o bezpečnosti a bezpečném letectví, také zabezpečujeme, že je tady EGNOS, který bude využíván prostřednictvím standardů, které poskytují příslušné orgány k tomu určené. Teď tady máme silniční dopravu a ještě důležitější autonomní vozidla. Tady pracujeme s regulátory, abychom zabezpečili, že s ohledem na tato autonomní vozidla bude využíván systém Galileo Internet věcí, to je třetí záležitost. Opět eh, je třeba, aby standardy obsahovaly také eh, možnost propojení s Galilem. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní bych chtěla pozvat paní Martu s Brzostovskou. Je to vedoucí Eh, koordinátorka pro výzkum a vývoj v oblasti vývoje trhu Horizon 2020 v rámci agentury GSA. Já myslím, že to mluví za vše. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením být na dnešním jednání a děkuji za tuto příležitost. Já dnes budu hovořit o pokrytí trhu eh, GNSS a snažím se, budu se snažit doplnit, co řekli kolegové. Ono není jednoduché mluvit jako poslední řečnice, ale pokusím se. Nejprve mám takové dobré zprávy. Před několika týdny jsme dosáhli velmi důležitého milníku, kdy jsme konstatovali, že máme jednu miliardu uživatelů EGNSS. Eh, a to číslo stále roste. Každý den jich je více a více, protože, jak jste slyšeli, EGEN SS je naprosto klíčové pro mnoho aplikací a služeb. Technologie EGEN SS je začleněna v mnoha mm, tržních segmentech, protože lokalizační údaje jsou zásadní. Jak už tady zaznělo, máme více než 600 postupů založených na EGNOSu ve více než 330 letištích v Evropě. Dále 82 nových traktorů prodávaných v Evropě také využívají EGN Rovněž, jak už tady zaznělo, chytré tachometry a automatická volání také výrazně podpořila tento trh. V současné době je 17 automobilových značek, které prodávají eh, vozidla, která využívají EGNOS a Galileo. To jsou čísla, ale promítá se to opravdu do konkrétních přínosů pro Galileo. Takže celkem máme 8, bylo 80 tisíc spoždění letadla, kterým bylo zabráněno díky EGNSS. Rovněž jedná se o trh, který v Evropě generuje každý rok 50 tisíc pracovních míst. Díky zlepšení v oblasti dopravy, díky lepší efektivitě dopravy, došlo k úsporám ve výši 3,5 miliardy litrů paliva a 4500, eh, ne, promiňte, 15 milionů tun CO2. To jsou důležitá čísla, eh, která máme k dispozici. My v agentuře GSA pracujeme se všemi sektory, doprava, různé profesní sektory, jako je zemědělství, eh, průzkumy, časování a podobně. Čili my nejprve pracujeme s těmi subjekty, které ovlivňují trh a následně jdeme směrem dolů z vývojáři těch aplikací, eh, přijímačů a konečně i až z poskytovateli služeb. Náš přístup je založen na třech pilířích. Jednak musíme mít znalosti, musíme znát ten trh a technologie. Tady eh, jsou naprosto zásadní uživatelé, to znamená, mluvíme se zainteresovaný subjekty, organizujeme workshopy, děláme průzkumy spokojenosti. Příkladem je třeba projekt, který jsme spustili, jmenuje se Stay Close to Neighbor States a tady v rámci tohoto projektu jsme se obrátili na většinu členských států, abychom pochopili jejich potřeby abychom je mohli podpořit při přijímání EGNSS. Také jsme hovořili se subjekty na regionální úrovni a snažili jsme se jim představit jejich příležitosti v oblasti výzkumu a vývoje, protože tohle je důležité, pokud chceme podpořit úspěch pokrytí trhu EGNSS. Snažíme se tedy získat všechny tyto znalosti od jednotlivých subjektů a potom je promítáme do Eh, z trhu a technologií a do těch zpráv o trhu a technologií. V současné době se připravuje nová zpráva, která bude k dispozici na webových stránkách GSA. Je to velmi dobrý zdroj informací o trhu EGNSS. Dále, když tedy máme tyto znalosti, snažíme se pochopit eh, tu, jak je to na straně poptávky, jaká je poptávka Hovoříme s komisí, když se definují regulace, hovoříme se zainteresovanými subjekty, pomáháme jim připravit jejich eh, takzvané ty cestovní mapy, jejich plány pro přejímání EGNSS. Když tedy známe trh, známe tu technologii, když známe tu poptávku, tak potom vytváříme nabídku. Investujeme. Protože chceme mít produkt, který bude skutečně EU-made, vyroben v Evropské unii. Nyní náš hlavní nástroj Horizon 2020, který nám pomáhá ve vývoji a potom také program Fundamental Elements, který nám pomáhá s vývojem přijímačů. My jsme tedy už dosáhli hodně úspěchů, ale přitom pořád ještě jsme na začátku, protože program Horizon 2020 stále běží. My bychom rádi promítli tuto vylepšenou metodiku pro přijímání EGNSS i do dalších oblastí, jako Kopernikus, GovSatcom. Jak už tady zaznělo, vidíme tady velké synergie mezi těmito programy a myslíme si, že tomu by se měla věnovat větší pozornost. Když používáme tento integrovaný přístup, tak tím zlepšujeme konkurenceschopnost, podporujeme firmy v exportu a eh, motivujeme je k pokrytí trhu. Tak, aby ten sektor byl ještě více konkurenceschopný, eh, měly by být spuštěny nové iniciativy, které se jednak budou soustředit na vytvoření domácího trhu pro Galileo. Měli bychom více zapojit veřejné orgány do přijímání EGNSS. A také bychom konečně měli podporovat malé a střední podniky a startupy, kde vzniká velká část inovací. V současné době je nás 18 lidí, kteří pracují na pokrytí trhu EGNSS, ale zítra s ohledem na tyto nové iniciativy, nové nástroje, nové oblasti potřebujeme se rozšiřovat a růst a potřebujeme nové nástroje. Naším cílem je, aby se z Galilea stal, stalo číslo jedna mezi konkurenty. Musíme investovat do velkých projektů v oblasti implementace. A konečně, co je rovněž velmi důležité, musíme zvýšit podíl na trhu. V současné době je to 25 a my bychom rádi tady na to zatlačili a zvýšili to aspoň na 33 jako je to v případě jiných high-tech odvětví. Takže my rádi s vámi teď povedeme diskusi, vyslechneme si vaše názory, podněty a těším se tedy na diskusi. Děkuji mnohokrát. Děkuji, děkuji vám všem za vaše prezentace a nyní bych se chtěla obrátit na náš tým tady v parlamentu, aby se ujala slova nejprve pan Salíny, který byl zpravodaj ve výboru ITRE pro kosmický program. Máte slovo. Děkuji. Jako politik jsem velmi spokojen s tou velkou prací, která byla odvedena v oblasti eh, vesmírných eh, projektů. A jako zpravodaj mohu říci, že náš přístup je dobrý, konkrétní a také dlouhodobě zaměřený a současně máme eh, takový ambiciozní přístup a já doufám, že se nám podaří zachovat tento přístup i v novém vyjednávání o rozpočtu eh, snad v té závěrečné části toho trialogu eh, pan Delso bude vědět, o čem hovořím. Myslím si, že ten výsledek je tedy velmi dobrý. Abych dnes nechtěl hovořit o rozpočtu, o zprávě a tak dále. Chtěl jsem spíše pohovořit o něčem jiném. Velmi na mě zapůsobilo, jak vysoké číslo malých a středních podniků je zapojeno do této výzvy. Hovoříme tady o downstreamu a já vám děkuji za to vysvětlení k tomu, za to, co jste tady k tomu řekli. Ano, pokud jde o upstream, tak tam také jsme velmi odhodlaní, ale teď eh, mm, je potřeba, aby se to udrželo i v nové komisi. Víme, jaký dopad to má směrem dolů na nízkouhlíkovou ekonomiku, eh, chytrou mobilitu, a musíme si rozmyslet, jak na to budeme tlačit, abychom pokračovali, protože toto samo o sobě nestačí. Máme tady nepřeberné množství aplikací, které zdarma využívají tyto technologie. A musíme se zamyslet nad tím, jak bychom mohli tu situaci možná změnit a zlepšit skutečný dopad té fantastické technologie. A tady nejde jenom o vztah mezi agenturami, musíme rozhodnout, musíme se rozhodnout i eh, v tom, jak rozpočtově podpořit tento, tuto věc. tam jde samozřejmě Evropskou eh, komisi a o její kompetence nejenom v oblasti průmyslu, když průmyslu se to týká zejména. K tomu se vztahuje i můj dotaz, nebo tady mám určité otazníky. Myslím si, že pro nás je to v tuto chvíli ten nejdůležitější úkol. Děkuji. Děkuji, pane Salíny. A nyní bych ráda vyzvala další stínové zpravodaje, aby se chopili slova. Nejprve je tady pan Zorinho na seznamu. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Chtěl bych poděkovat za jasné a vyčerpávající informace, které jste nám eh, sdělili a na nás teď je, abychom doplnili legislativní rámec a postarali se o to, aby to bylo udržitelné, aby všechny ty dobré zprávy a vše, na co můžeme být hrdí, tak abychom to také udrželi do budoucnosti. Během minulého volebního období byla odvedena opravdu obrovská práce a směřujeme k našemu cíli, i když některé věci stále ještě nejsou dotaženy do konce, jsou otevřené, je to otázka financování například, anebo otázka vztahu k třetím zemím. A pak je tady ještě jedno téma, o kterém jsme tady zatím nehovořili, a to jsou dopady Brexitu na tyto programy, pokud k Brexitu tedy dojde. A já mám takové tři obecnější otázky. Nejprve, pokud jde o financování. Navrhované financování, navrhované finanční prostředky, eh, no, nevím, jestli jsou dostatečné pro to, abychom dosáhli našich ambiciozních cílů. Je to tak? Jakým způsobem je možné navazovat partnerství eh, s vládami, s, kon, eh, s koncovými uživateli, tak, aby tyto programy skutečně eh, byly finančně dostatečně podloženy a abychom byli konkurenceschopní oproti jiným hráčům. Musíme se postarat o to, aby ten program byl mm, odolný a dobře vybavený. Všechny tyto programy nebo projekty mají sloužit eh, zeleně agendě, dekarbonizaci, eh, chytrým městům a tak dále. A je potřeba, abychom tuto stránku věci zdůraznili. Musíme o tom lépe komunikovat, protože většina evropských občanů právě požaduje, abychom byli udržitelní a ekologičtí. A Já doufám, eh, že pokud jde o vesmírné programy, tak samozřejmě to je něco, ono to tak působí, že to je jenom na obranu, a že to podporuje obranu a tak dále, nebo vedení válek, ale neuvědomují si, jak to ovlivňuje eh, každodenní život občanů, jak je možné tyto věci využít pro zkvalitnění života takže to musíme zviditelňovat. Potom spolupráce s třetími zeměmi. Byl jsem s tím zpravodajem pro eh, digitální Evropu, to je takový malý bratr, eh, mladší bratr eh, tohoto tématu. A my jsme tam právě měli programy pro vztahy s třetími zeměmi. To mělo velký vliv na geopolitické, geostrategické otázky a Možná, že bychom tady měli zavést nějaký etický kodex pro vztahy s třetími zeměmi. Jak to vnímáte vy? Děkuji. Slovo má další řečník. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Jako stínový zpravodaj pro vesmírný program bych chtěl položit několik konkrétních otázek našim hostům. Nejprve eh, pan Delso. Eh, v USA před časem přijali systém Buy American Act. Jistě víte, o čem hovořím a tam jde o mm, tedy mm, přímé nákupy e, vlády USA. A mě by zajímalo, nebylo by něco takového dobré, abychom tedy hájili náš vesmírný e, program, abychom vlastně vytvořili nějaké takové mm, evropské akty pro vesmírnou oblast. Druhá otázka na pana Klodela. Mě by zajímalo, zda pokud jde o rozpočtové zdroje a lidské zdroje, dnes máte dostatečné kapacity, abyste mohli um, čelit eh, vašim úkolům. Tady je asi 200 eh, různých eh, smluv na trvalý úvazek, na pevný úvazek a pokud jde o úkoly do budoucnosti, vaši zodpovědnost, budete mít dostatek prostředků a budete to zvládat. Dále pan Dorides. GSA eh, je samozřejmě velmi důležitá. Přeji si, aby to fungovalo a přeji si, aby všichni aktéři eh, v té vesmírné oblasti, eh, aby to fungovalo. A hm, byl jsem rád, že ty věci jsou tedy přesně vymezeny, že ta zpráva je vyjasněná, komise, potom tedy věda, výzkum a GSA ta se zabývá využíváním Eh, těch různých systémů. A já si myslím, že to funguje tady velmi dobře a že to umožní pokrok eh, oproti minulosti. A mm, jednu věc jsem tam ale úplně nepochopil. Vy jste hovořil o EGNOS a já jsem to pochopil tak, že GSA se bude zabývat vývojem systémů, ale v tom nařízení, tak jak je na, nastaveno, o to by se měla starat vesmírná agentura. A, a e, Samozřejmě je dobré, abyste tady vzájemně komunikovali a sdíleli to, ale přece jen je tady určitý rámec, který vymezuje, kdo dělá co a to je potřeba. Samozřejmě, že chceme rozvíjet všechny naše vesmírné oblasti, ale tam je samozřejmě také potřeba, aby všichni aktéři byli solidární a teprve potom to bude prospěšné pro Evropu. Ehm, Díky, pan Tošenovský. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v prvé řadě chtěl velmi poděkovat za eh, tak reprezentativní eh, návštěvu tady v našem výboru ITRE. Myslím si, že to je skutečně eh, velmi důležité. Já bych měl pár dotazů na jednotlivé, jednotlivé naše kolegy. Možná v prvé řadě na pana Delso. Eh, v pověřovacím dopisu pro paní Goulard eh, má vzniknout nové generální ředitelství pro obraný průmysl a vesmír. Eh, spojení obraného průmyslu a vesmíru bylo vždy docela citlivou, citlivou věcí od samého začátku vzniku celého projektu Galileo. Já jsem s tím nikdy problém neměl, ale proto by mě zajímalo, jaká je asi zhruba představa, jak toto nové generální ředitelství by mělo být formováno. A druhá věc, to, co také již mnoho let je tady eh, v parlamentu a v našem výboru vždy prosazujeme, je, jak zajistit ty zvyšující se nároky na GSA. Eh, a s Maseliánem Salínem jsme také eh, prosazovali zvýšení toho počtu zhruba 18 míst, takže to bude součástí toho trialogu. Možná dotaz, jak, jak se na to eh, jako představitelé díváte. Na Karla Doride se eh, v prvé řadě bych mu chtěl velmi poděkovat to, co se povedlo za tu dlouhou dobu, protože si velmi dobře pamatuji, když jsme spolu stáli v prázdném domě v Praze, které mělo být ředitelstvím GSA. A e, chtěl bych mu poděkovat, že už to není ten prázdný dům, ale je to velmi živé, živé místo a skutečně centrum, centrum GSA e, v rámci Evropy a že tohle zvládl klobouk dolů. Proto i na něho dotaz, protože GSA prochází určitým, určitou zase zlomovou dobou, protože Galileo už neříkáme, bude někdy fungovat, ale stalo se součástí a, eh, a je živým organismem a vidíme, že když se stane menší chyba, tak, tak je to velmi prožíváno. Mě by zajímalo, co on vidí jako v tom přelomu, co teď by se mělo novýho odehrát. My už jsme se tak trochu zaběhali, říkáme Galileo velký, velký projekt, hodně peněz a velká budoucnost, ale teď to podle mého názoru chce Eh, chce nějaký další krok a mě by skutečně zajímalo z jeho zkušeností a z pohledu toho člověka, který stál v tom prázdném domě před několika lety. Na pana Pascal Klouda bych se chtěl zeptat, eh, souhlasím s ním, že je to obrovský rozměr downstream, upstream, eh, možnost velkých komerčních aktivit, ale jak do toho možná ještě víc dostat vysoké školy, aby se víc dostalo do podvědomí, eh, jak využít těch nových startupů vznikajících na vysokých školách, eh, včetně do té vazby na Horizon, který vytváří určitý prostor pro nové, eh, nové projekty a myslím si, že to je velmi důležité a navazuji na to, co velmi s tím souhlasím, co říkal pan, pan Delso. Na začátku já myslím, že pořád ještě trpíme tím, že všichni to berou za samozřejmost, že Galileo existuje. Já se s tím setkávám při přednáškách na vysokých školách, že vysvětluju, ať si každý vezme mobil a zjistí si, eh, že tam má Galileo. Všichni si myslí, že tam je GPS. Možná hloupý, možná malý podnět, aby se to dostalo do podvědomí lidí, že tady je Galileo. Jestli když Galileo se objeví na na, na mobilu, tak jestli by se nemělo ohlásit malou, malou kolonkou, že půjdeme lidem na nervy, protože jim to tam blikne, je mně jasný, ale je potřeba to dostat do podvědomí. Možná hloupý nápad, ale to, co já vidím za důležité, aby lidé v Evropě si začali uvědomovat, že Galileo existuje. Thank you very much. Very much. Now, Mr. Bompard, uh... Sorry, colleagues, but... Děkuji, děkuji mnohokrát. Kolegové, trošku se omlouvám, ale už máme malé spoždění, tak prosím, abyste zestručili vaše vystoupení, pan Bombard. Oui, monsieur... Mm, eh, děkuji. Dámy a pánové, děkujeme za eh, vaše eh, poznámky. Je to velmi povzbudivé, že, se takto, že takto jsme svědky pokroku těchto programů a projektů. Otázka vesmíru je velmi důležitá a zároveň je složité mm, ukázat našim občanům, jak důležité je rozvíjet tyto programy. A je pravda, že program Galileo svými aplikacemi a užitím pomůže odpovědět na tuto otázku a částečně to vyřešit. Ale myslím, že tady je pak ještě další věc, která nám může pomoci, a to je ekologický aspekt a naléhavost eh, ekologických řešení. Vy jste hovořil o Koperniku a já bych se vás chtěl zeptat, jestli máte pocit a dojem, že finanční prostředky, které se věnují těmto programům, jsou dostatečné, pokud jde o to, o co jde, ehm, vzhledem k tomu, jak naléhavá je otázka životního prostředí a také vzhledem k tomu, že potřebujeme vědět lépe, jak je na tom naše planeta a její situace. A pak eh, další otázka. Tady eh, sdílím otázku, kterou zmínil můj kolega, pokud jde o tu spolupráci mezi Evropskou komisí na jedné straně a vaší agenturou na straně druhé a na třetí straně eh, Evropské, tedy spolupráce s Evropskou vesmírnou agenturou. A já si myslím, že protože jde o hodně, tak bychom se měli vyvarovat tomu, aby tady byly nejasně vymezené úkoly, protože tím bychom mohli ztrácet čas a e, schopnosti, i by to bylo drahé. E, můžete vysvětlit, jak si představujete ideální rozdělení úkolů mezi těmito třemi e, subjekty? Děkuji. Děkuji. Tím uzavíráme Děkuji, děkuji mnohokrát. Tím jsme ukončili kolečko stínových zpravodajů a teď tady máme další přihlášené řečníky. Prosím, abyste vystoupení omezili, řekněme, na jednu minutu a slovo má pan Kelly. Děkuji mnohokrát a děkuji řečníkům za přednesené prezentace. Já jsem dopoledne byl na Brexitové schůzi, takže to bylo opravdu osvěžující. Teď jsem odpoledne přijít, protože dopoledne to se mluvilo jenom o tom, jak omezit ty nejhorší škody, když to teď naopak odpoledne tady mluvíme o Galileo a slyším o maximalizaci potenciálu a to přece jenom všechno zní lépe. Já bych byl rád, kdyby se z toho stala skutečně evropská značka, kdyby se to víc propagovalo, to by byl určitě rozdíl oproti Brexitu, jen tak na okraj. Další věc. Hodně se tady mluvilo o těch automatických vozidlech. Jak to vidíte prakticky ten vývoj, pokud je o evropské silnice a dálnice v nadcházejících letech? Co nás tady v téhle oblasti čeká? Potom další věc, která se hodně skloňovala v mojí zemi. My tam máme poněkud deficit, pokud jde o pokrytí vysokorychlostním internetem a bude to tam stát několik miliard. Teď tady ale se mluví o tom, že z dlouhodobého hlediska by možná byly i lepší satelity. Čili my tady investujeme hodně peněz do pokrytí kontinentu optickými kabely, ale přitom, kdybychom chvilku počkali, satelity by to dokázaly levněji. Děkuji, zkusil jsem být stručný. Děkuji, pane Kelly. Slovo má pan Pexa. I will apologize, I have something to do, my Our colleague Christian will take over the uh, chairing. Thank you. Tak prosím, teď předám předsedání kolegovi, takže se omlouvám. Děkuji, dobré odpoledne. V první řadě se omlou... vám děkuji za ty opravdu pěkné prezentace. Byly to v podstatě samé dobré zprávy a e, to vždycky rádi slyšíme v tomto parlamentu dobré zprávy spíše než ty špatné. Potom mám takovou technickou otázku. Mám pocit, že elektromagnetické spektrum je omezený zdroj, takže musíme všichni dbát na to, aby ty vysílací zařízení vzájemně si neinterferovaly. Já tedy mám pocit, že to je zdroj, který je naprosto zásadní pro budoucí rozvoj kosmických technologií a mám pocit, že asi vy jste ti lidé, kteří vědí, zda v současné době nám chybí tento zdroj do budoucího vývoje a Zda to tedy omezí naše další využití kosmických technologií. Takže pokud tomu tak není, tak to budu rád, ale byl bych rád, kdybyste mě ujistili. Mám pocit, že vy jste ta správná skupina lidí, kterým položit tuhle otázku. Děkuji a poslední řečník je pan Tenent. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já v první řadě chci se podívat na Gelo jako nedílnou součást evropské politiky a myslím, že Spojené království přispělo 1,2 miliardy do tohoto projektu a podpořili jsme jeho kapacitu. Pro mě to je významná částka, která představuje asi 20 financí na Galileo. Spojené království teď se chystá z Unie odejít a ten odmítavý postoj v listopadu 2018, já myslím, že tady by bylo fér, aby tahle částka byla navrácena. Bylo tady dosaženo nějakého pokroku? Dobře, a teď vám dám pět minut na odpověď. No, možná ne pět, ale prosím vám o takové souhrné odpovědi. Tak já možná se pokusím odpovědět na některé z těch otázek, ne na všechny těch otázek, tady bylo opravdu hodně a jistě mě doplní moji kolegové. Pokud jde o eh, nařízení o eh, tom kosmickém prostoru. Já myslím, že jsme tady snad nalezli dobrý kompromis. Teď v současné době hlavní otázka, která se řeší, je financování. Protože pokud nebude dostatek financí, tak to nebude fungovat. A e, pokud nebudeme mít dostatek financí, tak ty výsledky prostě nebudou. Čili otázka financování je naprosto zásadní. Potom další věc. Zpráva a řízení a e, vztahy s ESO a GSA, Evropskou vesmírnou agenturou, agenturou GSA, tedy e, já mám pocit, že to, co teď máme v tom novém nařízení, že to je dobrý kompromis, kde se snažíme vyjasnit úlohu jednotlivých subjektů, Potřebujeme je všechny tři. A pro mě zásadní věc je, abychom přestali bojovat mezi sebou. Když nebudeme dobře spolupracovat vzájemně, Evropská vesmírná agentura, GSA a Evropská komise, tak prostě nebudeme schopni soupeřit s konkurencí v jiných částech světa. Čili dobře, je tam komplikovaný vztah mezi těmito třemi subjekty. Myslím, to, co máme v novém nařízení, je dobré, je to krok správným směrem a my musíme zajistit, aby to v praxi fungovalo. Další věc, stručně, k otázce Koperniku máme dost peněz na Kopernikus? Tak Kopernikus to je velmi důležitý hráč. Možná jste četli, že červenec byl nejhorší, eh, ne, nejteplejší měsíc v historii světa. Tato informace je založena právě na datech pocházejících z Koperniku pokud bychom ta data neměli, nikdo by nebyl schopen to monitorovat. Když sledujeme znečištění, když chceme monitorovat CO2 do budoucna, tak i tady potřebujeme Kopernikus, je naprosto zásadní. Takže otázka, máme dost peněz na Kopernikus? My doufáme, že ano, že dostaneme dost peněz. Ale jedna důležitá věc, na kterou nesmíme zapomínat, když se bavíme o Koperniku, a tím se vracím k vaší otázce, Kopernikus je financován Evropskou unii, ale také ESO a členskými státy Evropské vesmírné agentury ESA, protože ty se podílejí na financování některých aspektů Koperniku. Čili je to dobrý příklad toho, kdy my pracujeme společně, kdy združujeme zdroje, abychom měli dostatek prostředků na tak důležitý program jako Kopernikus. Teď se dostávám k další otázce. A samozřejmě, pane Salíny, máte naprostou pravdu. Ta otázka toho takzvaného downstreamu, to je velmi důležité. My musíme vysvětlit přínosy eh, kosmického programu, ale ono to není vždycky jednoduché. A i váš výbor je tady velmi důležitý, protože přichází k vám lidé z různých průmyslových odvětví, eh, tak možná byste měli stále zdůrazňovat, nezapomínejte na kosmický sektor, když mluvíte o různých odvětvích. Protože eh, Kosmos je důležitý pro downstream, pro průmysl, pro digitální oblast. Když se podíváte na ty další aspekty, environmentální nebo záchranné vyhledávací operace, eh, to jsou věci, které nyní mohou probíhat mnohem rychleji díky Galileu. A mimochodem zítra u Severního moře se koná taková demonstrace, taková jakoby tedy praktická ukázka, pokud to počasí umožní, kde jakoby někoho ztratíme na moři a pak ho budeme vyhledávat díky systému Galileo. Tak to možná hodně lidem ukáže, o co tady jde, ale samozřejmě takovéhle věci se někdy těžko předávají dalším. Každopádně je potřeba eh, se eh, uvědomovat, o co všechno tady jde, co všechno do toho spadá. A potom ještě s tím souvisí jedna otázka. Když mluvíme o tom programu New Space, nový vesmír v USA, jaký je tady rozdíl? Ti, kdo investují do New Space, se dívají na to, co se děje v jiných sektorech. Je nezajímá jenom ten kosmický sektor, ale také ty další věci z dalších sektorů. A já myslím, že to je rovněž něco, čemu bychom se měli v Evropě více věnovat a zlepšit se v tom. A taky potřebujeme tam přitáhnout soukromé peníze, soukromé investory, soukromých investorů v vesmírném sektoru zatím nemáme dost. Potřebujeme více soukromých investorů. Vesmír z kosmosu je naprosto zásadní pro budoucí rozvoj v Evropě a my potřebujeme sem přitáhnout více soukromých investorů. Tím už končím a ještě zmíním možná tu nejsložitější eh, otázku, co tady zazněla, tedy zda kupovat ten Buy American, kupujte americké věci a zda něco podobného budeme mít v Evropě. To je složité a i mimo vesmírný sektor, když mluvíme o zadávání zakázek, o malé střední podniky, je to něco, co zatím v Evropě nikdy jsme neřešili a nebylo to akceptováno v Evropě, protože my máme pocit, že když zůstaneme otevření, budeme více konkurenceschopní. A já také s vám mluvím velmi otevřeně a transparentně. Když mluvíme o Galileu, tak protože je tady e, ta celá bezpečnostní dimenze, nemůžeme e, svěřit tu práci firmám, které nemají sídlo v, e, jin, mimo Evropu. E, v nějaké třetí zemi. Tam nemůžeme mít tu důvěru protože u Galilea tam je opravdu tady ta bezpečnostní dimenze a v rámci toho tedy nakupujeme v EU. Ty, dělá, dáváme ty zakázky v rámci EU. Tak aspoň to je takový ekvivalent toho, co mají v USA. A teď určitě kolegové odpoví na ty další otázky. Thank you. Uh... Concise, eh, and... Děkuji mnohokrát. Co se týče vašich otázek, dovolte, abych zahájil eh, otázkou pana Salínyho jak pomoci nejlépe malým, středně velkým podnikům, na to se musíme pečlivě dívat. Z našeho pohledu GSA my máme na stole několik konkrétních návrhů a domníváme se, že Horizont Evropa není dostatečný. Domníváme se, že budeme potřebovat nastartovat jiné projekty, říkáme jim Katalys. To je takový projekt, který přináší ideje, blíže nápady, jak se přibližuje mm, trhu eh, v rámci Horizontu 2020. Tady to je spíš jako ten první stupeň, ale my potřebujeme jiný projekt, který by přinášel prostě tyto věci blíže trhu. abychom mohli soustředit eh, kapitálové investice do eh, kosmického sektoru. Vidíme tady sice rostoucí zájem, ale domníváme se na základě toho, co slyšíme i od Evropské investiční banky, mm, že mm, bychom mohli využít naše kompetence, které máme v této finančně specifické oblasti. Eh, také mm, jsme se zmínili o tom, že tady je určitý trh, který je třeba rozvinout a kde by malé a velké střední podniky mohly hrát velkou roli. A to je veřejný sektor. Veřejný sektor by mohl být velice zajímavým zákazníkem pro malé a středně velké podniky v rámci využívání našich programů. A potom otázka týkající se EGNOSE. Já se omlouvám, jestli jsem nebyl příliš jasný. Ne, samozřejmě GSA nehraje žádnou roli ve vývoji systému. To náleží Evropské eh, vesmírné agentuře, ale my se soustředíme GSA EGNOS na eh, poskytování služeb a to eh, a ustanovení, tedy, které se toho týkají, a to též platí pro Galileo. Pak tady pan Tošenovský se ptal na to, a co bude dál. Eh, já už jsem se o tom zmínil, eh, že během tří měsíců budeme čelit snad kapacitě plné operability systému, co se týče Galileo, protože ten by měl být skompletován. A co je zapotřebí, abychom učinili mm, eh, v rámci další finanční perspektivy, je pokračování a kontinuitu servisu Eh, budeme muset dbát na mm, eh, kontinuitu tohoto systému. A potom samozřejmě se musíme dívat na vývoj na trhu. Už jsme se zmínili o specifických nástrojů, nástrojích, ale budeme potřebovat různé objemy investic. A co potřebujeme tady? je kapacita dát dohromady nejrůznější technologie. GNSS to ne, nezvládne nebo neudělá sám. Eh, bude potřeba propojovat technologie, které vznikají. Eh, vezměte si třeba automatizovaná vozidla budoucnosti. Ty budou v sobě združovat nejrůznější technologie. Takže experti na GNSS eh, se musí přiblížit i těmto dalším doménám. A potom tady byla specifická otázka We have, uh, around... na mítné. Eh, zhruba 60% GNSS mítného, tedy 60% mítného v Evropě je založeno na GNSS. A eh, tady my máme dobrou pozici 50 a 60 z nich umožňují právě EGNOS a Galileo. A proto tady vidím pozitivní budoucnost. Tady je skutečně potenciál využívat stávající data pomocí satelitů. Myslím si, že je důležité také zvážit, že stále více soft Například máme tady navigaci automobilů, máme tady eh, to volání e-call, ale my se domníváme, že budeme mít pro GNSS do budoucna jeden, jedno čidlo, jeden senzor, jeden čip, který bude sloužit více účelům a snížilo by to náklady na jednotku ve voze. E, takže teď dám prostor dalším na jejich odpovědi. Uh, já nechci být eh, nezdvořilý, ale velmi eh, jsme ve velké časové tísni. My budeme samozřejmě sledovat velice, velice bedlivě vývoj eh, kosmických politik, zejména s ohledem na fondy na čerpání prostředků. Prosím, jenom omluvte mne teď, protože čekají již zástupci Evropského účetního dvora. Takže vám eh, chci poděkovat, ale moc bych vás poprosil, eh, zdali mm, máte napsané ty otázky, jestli byste na ně mohli písemně odpovědět, aby mm, těm, kterým jste nestěli odpověď, dostali prostě odpověď od vás písemně. Kolegové, se diví, proč tady sedím. Eh, je takové pravidlo. Víte, že místo předseda eh, zasedá, když eh, předseda nemůže, pak zase koordinátor, mm, koordinátor zasedá nebo řídí schůzi, když tady není místo předseda, když to nejsou koordinátoři, jak je tu poslední poslanec, který potom zasne světlo. Um. Please have a seat. You get So now we jump to the... Teď tedy přejdeme k dalšímu tématu, které máme na pořadu jednání, jsme velice potěšeni, že vidíme zástupce Evropského účetního dvora v parlamentu, jsou vždycky srdečně vítaní, zejména proto, že nám eh, dávají k dispozici eh, dobré prostředky a eh, jsou nám nápomocní při naší kontrole evropských politik. Dnes mm, mi bylo řečeno, že paní Ivanová představí speciální zprávu eh, týkající se větrné a solární energie eh, pro eh, novou generaci výroby elektřiny. Ona byla členkou Evropského parlamentu a teď pracuje ve druhé komoře účetního dvora u odpovědného zasledování investic, hospodářský růst, inkluzi a bez jakéhokoliv prodlení vám dávám hned slovo. Děkuji, je mi vždy potěšením zavítat do Evropského parlamentu, zejména do výboru ITRE, kde jsme um, neměli sice mnoho eh, příležitostí, ale dnes je taková dobrá příležitost. Už jsme tady byli, když jsme hovořili o širokopásmové mm, síti a mm, toto je další dobrá příležitost. Já bych ráda řekla několik slov eh, o projektech, které připravujeme které nás čekají a budou brzo zveřejněny. Možná, že by to mohlo být zajímavé pro váš výbor. Je to například iniciativa Komise digitalizace evropského průmyslu eh, Industry 4.0. Tato zpráva bude brzy zveřejněna, potom jaderná bezpečnost, ehm, energetické známky na úrovni EU a mm, pak nějaké věci spojené s infrastrukturou. Ehm, a tady jde o výrobu solární energie a já eh, nejsem eh, Mm, tím příslušným eh, zpravodajem. Zpravodajem je pan Pufen, eh, ten už ale eh, odešel, jeho mandát vypršel a já bych ráda mm, později vyzvala někoho jiného, kdo to tady odprezentuje a já jenom několik slov o výrobě solární a větrné energie v EU. Je to velmi důležité, protože ehm, tady Ehm, se to opravdu zvýšilo eh, mezi rokem 2005 až 2017 až o 400 mm, nebo až eh, osm tisíc procent. A um, tady je proto příslušný Evropský regionální fond a je tady asi 970 eh, milionů na větrnou energii a 2,9 miliard euro na solární energii. Eh, takže eh, tady byly zaručeny garantované ceny za prodej, byly tam certifikáty prodejní a pro období 2002 až 2007 komise navrhuje asi 71,8 miliard euro na operace, které podpoří klimatické cíle, včetně podpory obnovitelných, ne elektřiny. Takže tady opravdu je ve hře mnoho peněz a my nyní usilujeme o zhodnocení efektivity eh, těchto prostředků a toho, jak jsou vynakládány. Evropská unie se vytyčila národní cíle eh, pro kombinování eh, těchto zdrojů pro chlazení, topení, dopravu do roku 2020, ovšem do roku 2030 národní cíle byly eh, vlastně opuštěny a teď je tady globální evropský cíl. Jaký je tedy dosažený eh, pokrok národních států? Eh, Evropská unie zkoumá, zda finanční podpora pro výrobu energie z větrné a solárních zdrojů, zda to bylo efektivní. A pokud dovolíte, tak já tady dám slovo příslušné kolegyni, která vám k tomu řekne podrobnější informace. Vážení poslanci výboru ITRE, dámy a pánové, eh, v červnu jsme zveřejnili zprávu o velmi zajímavém tématu, tedy o elektřině eh, z větrných a solárních elektráren. Tato zpráva vyvolala velkou, eh, nebo byla předmětem velké pozornosti veřejnosti a um, já jsem tehdy podporovala auditing a dne, audit a dnes bych vám ráda představila závěry naší zprávy a budeme mít příležitost závěrem um, odpovědět na vaše otázky. Právní základ našeho auditu byla směrnice z roku 2008 známá eh, jako mm, RAID 1 a pak jsme také analyzovali přepracování směrnice z roku 2018. To je jeden z šesti právních dokumentů, pokud jde o eh, balíček čistší energie. Chtěli jsme zdůraznit, že mezi rokem 2005 až 2017 podíl obnovitelných energetických zdrojů se zdvojnásobil z 15 na 32 a, to e, tím, že došlo k velkému navýšení elektřiny z větrné energie, to bylo asi o 400 a pokud jde o solární energie, tak to bylo 8000 během stejného období. E, na pravém grafu e, zde vidíte vývoj eh, tohoto energetického mixu eh, a vlevo eh, vidíte, že historicky poptávka po elektřině zůstává na stejné úrovni. Chtěli bychom zdůraznit, že od roku 2015 těchto technologie větrná a solární energie společně vlastně překonaly vodní elektrárny, jejichž produkce zůstává historicky na stejné úrovni. Eh, pokud je o elektřinu z větrné a solární energie, tak tam eh, je dobré to, že klesla, klesly výrobní náklady a za druhé jsou tady pobídky ze strany členských států, eh, kterým jsme se v naší zprávě zejména věnovali. Ehm, snížení nákladů na produkci větrné a solární energie to je ilustrováno vývojem jeden, eh, indikátoru, eh, který je využíván eh, energetickým průmyslem, kde se vlastně vypočítává nebo započítávají důvody pro výrobu energie. Tady mm, máme všedé náklady na elektřinu z fosilních paliv a Tady vidíme, že pokud o větrnou energii, tak eh, po několik let eh, si to eh, odpovídalo, ale potom to vlastně kleslo do roku 2017 a dále, pokud jde o solární instalace, tak náklady také klesly na komparativní úroveň protože tam velmi klesly náklady na panely asi o 81% od roku 2009 i vlastně klesly náklady za tu instalaci. Takže větrná a solární elektřina je nyní v podstatě levnou formou. V některých případech je tato elektřina vyráběna levněji než z posilních paliv. Pokud jde o naše závěry a doporučení, a zjištění. Tady mm, je pokrok, který Evropa učinila, pokud je o podíl obnovitelných energií eh, v tom celkovém objemu spotřeby. V roce 2017 tady máme 17,5 z 20 což byl cíl pro rok 2020, takže 17,5 z toho již bylo dosaženo. Eh, a tento východisko bylo asi 9 11 členských států již naplnilo e, své národní cíle, tak e, jak to bylo stanoveno, je to Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Maďarsko, e, Rumunsko, Finsko a Švédsko. Ovšem, všech zbývajících 17 členských států asi nenaplní tyto cíle. Nízké riziko je tady v případě Řecka, Lotyšska a Řecka. Budou muset tady pokračovat stávajícím rytmem v přijímání těchto opatření. Eh, mírné riziko hrozí Belgii, eh, Německu, Španělsku, Kypru, Maltě, eh, Slovinsku a Slovensku a Kypru, protože ty by měly navízit svůj podíl tempem, které je bude vyšší než dosud. Vážně ohroženo je Nizozemsko, Francie, Irsko, Spojené království, Lucembursko a Polsko, protože jejich chybějící podíl je příliš veliký a nebude eh, naplněn do roku 2020. V těch 11 států, které naplnily své cíle, eh, a pokud je o ty tři, které mají nízké riziko, tak tady si myslíme, eh, že tam Mm, do roku 2020 eh, budou ty cíle splněny, ale pokud je o ten zbytek, tak máme obavy, zda ty výsledky těch, kdo mají dobré cíle, eh, budou dostatečné, aby kompenzovaly ty nedostatky v těch zbývajících členských státech. Doporučujeme zaměřit se na dohánění těchto nedostatků, tak aby byly naplněny ty cíle. Je potřeba alokovat novou kapacitu pro obnovitelné zdroje a investovat do zelených infrastruktur a interkonektorů, což je jeden eh, z následujících závěrů nebo zjištění. Eh, druhé zjištění a pak tady máme jeden pozitivní aspekt a opozorňuje také na slabiny. My tady máme dané cíle směrnicí pro rok 2020 a minimální trajektorii nebo minimální plnění pro členské státy. Jinými slovy, dáváme povinnost členským státům definovat jejich strategii od roku 2010 do roku 2020, protože musí definovat cesty a možnosti, jak chtějí dosáhnout uskutečnění těchto cílů. A potom tady máme dané lhuty vyplývající eh, z eh, údajů Eurostatu, ale slyšíme, že se dostávají do těch jednotlivých úřadů v členských státech příliš pozdě na to, aby mohli dostat těmto lhůtám. A teď, když se podíváme na to, zda eh, čl- zda jednotlivé členské státy dosáhly těch cílů. Musíme to monitorovat, ale komise nemůže zasahovat, pakliže členský stát se nachází uh, v, rám- uh, v, té, v tom období, kterému my říkáme indikativ trajectory. A potom legální rámec tady má významnou roli, ale nedává eh, zprávy v čase, aby se tady dávaly zprávy o pokroku, když a zda e, se za k tomu pokroku v jednotlivých členských státech došlo. A teď je třeba zlepšit tedy e, včasné předávání statistických údajů týkající se obnovitelných energií. Mělo by to být do devíti měsíců. The most important part of our report concerns the deployment. Nejdůležitější část se týká využívání eh, větrné a solární energie v jednotlivých členských států. My jsme konstatovali, že v Německu, Řecku, Španělsku a Polsku je to největší. Jelikož národní schémata byla provozována tak, aby se investovalo do eh, inovativních, do obnovitelných energií, Eh, dosáhlo eh, využívání v těchto zemích eh, skutečně až té maximální hladiny s výjimkou Španělska. Rychle vzrostla solární energie v Řecku, Německu a Španělsku, ale po roce 2013 došlo ke stagnaci vzhledem k opatřením, která šla proti původní podpoře. Eh, v Polsku. Eh, nejprve tady došlo ke generování elektřiny, ale Polsko si nestanovilo ctižádostivé cíle pro solární energii. Ale snižující se náklady na technologie a původní investiční podpor způsobily, že tyto energetic, druhy energie byly velice eh, přínosné došlo k velice atraktivní návratnosti od 3 do 11 stupňů více než v minulém eh, období. Podpora byla pokryta jak spotřebiteli, to bylo v Německu, a nebo daňovými poplatníky prostřednictvím eh, vnitrostátního rozpočtu v Řecku a ve Španělsku. Tato podpora eh, vlastně ovlivnila ceny elektřiny. Když členské státy začaly snižovat úroveň podpory, tak úroveň růstu tím byla dotčena. Také jsme zjistili, že růst obnovitelných energií je brzděn určitými překážkami do roku od roku 2006 do roku 2016 se museli alokovat nové kapacity. A také tady byly určité praktické bariéry pro výrobce. Členské státy málo využívaly e, kooperační mechanismy, které existují e, na zatím fragmentovaném energetickém trhu. Někteří tady váhají ve spolupráci právě díky tomuto fragmentovanému trhu. A proto jsme dospěli k závěru, že korektivní akce zavedené členskými státy pro snížení překážek pro spotřebitele eh, přispěly k určitému zpomalení využívání na trhu. A eh, když a aukce například za účasti občanů mohou zvýšit používání a také poptávku po nové větrné a solární energii a tím také zvýšit kapacitu. A členské státy, které neměly dostatečně aukcí pro obnovitelné energie, by tyto měly otevřít. Ten solar PV deploy. A nyní eh, máme tady restriktivní eh, plánovací pravidla, která omezují rozvoj nových instalací a eh, také délka administrativních postupů komplikuje uskutečňování nových, zejména větrných projektů v Německu dopad opatření bylo snížit eh, na 0,3 oblast, která byla původně stanovena na 3%. S tímto opatřením Polsko, zemi, která byla určena pro využívání solární energie, byla rovněž snížena eh, podstatným způsobem. Co se týče administrativních postupů, členské státy stanovaly maximální časové jednotky eh, pro získávání licence pro E, solární parky, ale k tomu nedošlo v Řecku a ve Španělsku. V obou zemích to trvalo až sedm let implementovat offshoreový větrný projekt. A přičemž to bylo možno dosáhnout za pět let. A z toho jsme usoudili, že restriktivní e, pravidla e, v prostoru omezují právě tyto nové instalace. Zejména pro větrné elektrárny. A proto naše doporučení je zjednodušit postupy. A delayed in all four member states that we visited, especially in Germany. A to se týká zejména Německa, kde méně než 10 rozvodné sítě v rámci země bylo dokončeno do roku 2017. Německá nedostatečně rozvinutá síť vede opravdu k problémům a e, také tam není možné zajistit dostatečný transfer se sousedními zeměmi. Rovněž ty nedostatky v oblasti rozvodné sítě také neumožňují náležitý rozvoj na Řecku, v Řecku, na Peloponésu nebo ve Španělsku v Andaluzii, kde se nyní budují nové elektrárny. Konečně bych vás chtěla upozornit na to, že abychom dosáhli cíle pro rok 2030, tedy 32%, tak 50, musíme e, zajistit, že se takto bude generovat 55% energie. Zatím e, tady máme ale teprve úroveň 27% a to je veliká výzva. Abychom z 31% se dostali na 35%, tak musíme urgentně zajistit investice. Závěrem konstatujeme, že ty prodlevy v investicí do rozvodné sítě, zejména vzájemné propojenosti infrastruktury, brzdí používání obnovitelných zdrojů a rozvoj synergií mezi členskými státy. Doporučuje se tedy podpořit investice do rozvodné infrastruktury a do interkonektorů. Členským státům se doporučuje, aby vyřešili nedostatky v oblasti rozvodné sítě, aby více investovali do vzájemných propojení, do těch interkonektorů. Zjištění číslo 6. To se týká přepracované směrnice a e, nařízení o zprávě a řízení porovnání s RED e 1, revidovaný regulační rámec EU, dále podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů. Vyžaduje se ovšem vylepšení v návrhu a stability podpůrných schémat, také musíme eh, Doporučuje se vytvořit tzv. jednotné servisní místo One Stop Shop pro koordinaci licencí příslušných zařízení. Také je potřeba nastavit příslušné finanční nástroje a rovněž se tím nařízením také rozšiřuje mandát komise v oblasti monitoringu. Ale stále tady zůstávají významné nedostatky. Komise v roce 2016 sice konstatovala, že národní cíle pro RED e 1 jsou nejdůležitějšími hybateli pro dosažení cílů v oblasti obnovitelných energií, tak RED 2 nahrazuje ty národní závazné cíle celoevropským závazným cílem dosáhnout při nejmenším 32%. Tím ovšem vzniká riziko, že ty členské státy, které jsou na tom příliš dobře anebo příliš špatně, že tam prostě budou vznikat příliš velké rozdíly a mezery a nebude dosaženo té celoevropské trajektorie. Zároveň se tím také neřeší ten problém s aktuálním podáváním zpráv, s časným reportingem a také se může dos, dos, nastat spoždění s transpozicí nové legislativy. Zjistili jsme třeba, že ty, právě ty problémové členské státy měly problém s transpozicí směrnice. Třeba v případě Polska to byly čtyři roky. Zároveň tedy konstatujeme, že RED 2 a nařízení o zprávě a řízení toho balíčku Clean Energy, čisté energie, zavádí opatření, která mohou přispět k lepším investicím, ale to, že tady nemáme národní cíle, že tady chybí národní cíle, eh, může, naru, může to narušit dosažení celoevropského cíle pro 2030. Čili co potřebujeme? Potřebujeme zlepšit monitorování, abychom zmírnili dopady toho, že nemáme závazné národní cíle a musíme zajistit převádění do vnitrostátní legislativy včas. Takže to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost a nyní je řada na vás. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já se dívám, vypadá to, že žádný koordinátor tady není. Já mám jenom stručný dotaz k metodice. U toho zjištění čtyři. Vy tady hovoříte o vzdálenosti mezi obydlími nebo osadami a o tom, že tam někde chybí prostor, kde by se mohly vůbec tato zařízení budovat. Pokud já vím, tak v Evropě nebo třeba i v tom Polsku vzdálenost vyžadovaná ze zákona pro zachování přírody je širší než vzdálenost požadovaná k lidskému obydlí. Takže nedošlo tady trošku k narušení vaší metodiky? Nebylo tím ovlivněno to vaše zjištění čtyři? Protože když se vezmeme vzdálenosti mezi těmi zařízeními, jsou spíše z 50% definovány vzdáleností od lidských obydlí, ale často mnohem větším problémem je třeba vzdálenost od místa, kde dochází k k chovu ptáků nebo... Mhm. Čili nevím, není tady prostě tedy selhání té metodiky a jaké by to měly dopady. Ale možná se mýlím. Každopádně otevírám prostor pro diskusy a jako první dostane slovo paní Kutea. Děkuji, pane předsedo a děkuji vám za představení vaší studie, studie za to, že jste k nám dnes přišli. Já bych se chtěla podívat na jedno z těch doporučení, které se objevuje ve vaší prezentaci. To se týká té potřeby zjednodušit administrativní postupy pro generaci obnovitelných zdrojů energií. Pro soukromé investory mimo jiné jsou dvě úrovně rizika, týkající se interakce s veřejnou zprávou. První je riziko pro podniky a země, kde dochází k vývoji konkrétního projektu. Druhé riziko je riziko investování a byrokracie v dané zemi. Ta úvodní fáze projektu může stát investora až 10 nákladů celkového projektu tím, že musí se vyznat v těch složitostech veřejné zprávy, musí hledat správné právní pozemek, kde to budovat a podobně. Jestliže se tedy jednotlivé země snaží dosáhnout cíle a zejména potom ten cíl pro rok 2030, tak já myslím, že bychom měli zjednodušit a zracionalizovat tu úvodní vývojovou fázi projektu a více do toho investovat. Někteří eh, projektoví developeři eh, mají pocit, že možná by mělo být na veřejné správě, aby realizovala ta úvodní fázi a potom ten projekt jako takový by se zaměřoval až na tu další fázi. Tím by se snížilo riziko a podpořily investice. Posílení spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem prostřednictvím partnerství znamená nejenom vytváření pracovních míst a sdílení příjmů, ale také e, to, že občané budou lépe vědět o ekologických dopadech takového projektu. Já tedy myslím, že Evropa by měla více podporovat partnerství soukromého a veřejného sektoru. A chci se zeptat, myslíte si, že veřejná zpráva by měla převzít více odpovědnosti za tu úvodní fázi projektu? A pokud ano, tak tyto racionalizova- pokud by se tak stalo, tak ty racionalizované procesy by určitě pomohly plnění cílů. Co si myslíte, že z vašeho pohledu by se mělo stát na evropské úrovni, abychom toto podpořili? Já jsem rád, že jste to zakončila uh, otáz, otazníkem a dále má slovo pan Rob. Ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, manau, kad e, klausimas. Děkuji. Myslím si, že jde o velmi důležité téma. Děkuji řečníkům za prezentaci studie. Vidíme, že jsou tady rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Některé produkují mnohem více takové energie, některé méně, ale obnovitelná energie je energií budoucnosti a podstatě, když nastavíme tu infrastrukturu dobře, tak potom eh, ji produkujeme za velmi nízké ceny. Nové technologie umožňují produkovat mnoho eh, elektřiny ehm, ve všech členských zemích. Mě by zajímalo, proč jsou tady takové rozdíly v produkci této energie. Je to kvůli rozdílům v národních systémech, je to kvůli národním rozhodnutím, regulaci. Proč některé země eh, tam mají eh, tak vysoké procento a jiné eh, z obnovitelných energií třeba 20 a jinde jenom 1%. Možná je tam nedostatek pobídek. Potom ještě jedna další otázka. Myslím si, že veřejnost si přeje, aby se solární energie a energie větrná posouvaly, ale vidíme, že v některých zemích, jako třeba v mé, v Litvě, kde se zdá, že byly dosahovány dobré výsledky, tak tam je zřejmé, že veřejnost, eh, mm, že, že se tam toho dostatek nedělá pro produkci této energie. Ale některé země tu elektřinu nekupují. Tedy pokud někdo vyprodukuje více energie, než sám spotřebuje, tak potom eh, ten přebytek eh, od něj odteče a dá ho jakoby darem ehm, veřejnosti. Takže možná, že tohle by se, toto by se mohlo změnit a to by bylo řešení. Děkuji kolegové, mám tady asi sedm nebo osm zájemců eh, o slovo a musíme skončit včas a proto já bych sem eh, chtěl, abyste se abyste se ptali maximálně jednu minutu. Pokusím se o to, abyste všichni měli příležitost, ale přijde mi, eh, že my tady klademe tolik otázek a pak dáme jenom pět minut eh, na zodpovězení zástupcům sou, účetního dvoru. Dvora. Slovo má pan Kodler. Jmenuji se grudler, a budu hovořit francouzsky. Solární a větrná energie, to je naprosto nezbytné. Vy jste tady dobře poukázali na to úsilí, které je, které je vyvíjeno. A když to jde ke špičce, tak ty špičky produkce málo kdy odpovídají špičce v konzumaci u, teď, u obnovitelných eh, energií. A obnovitelná energie, ta se nedá ukládat. Tak by mě zajímalo, zda jste se ve své studii zaměřili na to, jak členské státy doplňují absenci energie z obnovitelných zdrojů během některých eh, časů, během dne. Je to třeba plynem nebo eh, nějak kombinovaně eh, a bylo by dobré na evropské úrovni tedy klást důraz na produkci uhlíku, vodíku, tak aby bylo možné ukládat tu energii, tak aby ehm, během dne se to vlastně kompenzovalo a nebylo riziko blackoutu. Děkuji. Dále má slovo pan Fosang. Děkuji, pokusím se být stručný. Děkuji za velice zajímavou, zajímavé informace. Myslím si, že poslední eh, doporučení bylo, že ten celkový eh, cíl na evropské úrovni 32% by se měl eh, rozdělit na národní cíle, to je ano, zřejmé. Ehm, a to by mělo být provedeno, pokud jde o ten cíl do roku 2030, co nejrychleji. Zajímalo by mě, co byste řekli eh, k statistikám a doporučením. Pokud jsem tomu dobře pochopil, tak tam zbývají dva roky a jak si myslíte, že je co udělat, aby ty statistiky byly opravdu aktuální? Měli bychom mít um, přímé statistiky. Děkuji za disciplínu. Mr. Flego. Pan Flego. Eh, chvála vám puno na, novým řečima. Dakle, ono što ja myslím, da je važno... Děkuji. Pro mě eh, tady je několik věcí zajímavých. My všichni podporujeme obnovitelné zdroje energií, podporujeme samozřejmě větrnou anebo solární energii, ale velmi často je tady také ve hře otázka konkurenceschopnosti. Proto by mě zajímalo, zda členské státy dostatečně uh, pracují na konkurenceschopnosti ekonomiky založené na obnovitelných zdrojích. Tak, aby, to, aby se to opravdu vyplatilo, protože vždy, když se hovoří o obnovitelných energiích, tak eh, my bychom nechtěli, aby tady v čele bylo Rusko nebo Čína. Paní Paulos. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaši prezentaci. Vzdálenost eh, nebo ten problém tady není v regulaci, protože kdyby to tak bylo, tak by Eh, členové regulačních orgánů nemuseli rozhodovat o každém projektu. Pokud by tady byla jednoznačná kritéria, ono by bylo velmi dobré, kdybychom tady jasná vědecká kritéria měli. Mám otázku k slajdu, pokud jde o fosilních palivech. Tam byla taková škála, kterou jste tam ukazovali a já jsem měla pocit, že nová fosilní paliva a existující fosilní paliva eh, se tam objevovala a eh, mě by zajímala, jaká tam byla cena cena současná nebo z roku z 2015, protože jak jste uvedli, eh, tak eh, tam byl pokles. Potom, myslíte si, že aukce jsou efektivnější, pokud jde o dosažení cílů v, oblavě, v oblasti eh, obnovitelných energiích? V Německu tam došlo k takovému posunu k aukcím a to velmi omezilo diverzitu a, a Eh, to bylo velmi škodlivé. Um, Mr. Eh, González Casados. Pan González Casados. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mm, za tuto výbornou studii, která eh, nás tak dobře informuje o tom, co se děje. Zcela konkrétní otázky. Říkáte, že nedostatek národních závazných cílů v oblasti obnovitelných energií je problémem. přitom tady je třeba, aby eh, také deklarovali jednotlivé státy do roku 2030, když už bylo obtížné to dělat do roku 2020. A teď eh, lze na evropské úrovni nějakým způsobem nahradit chybějící cíl jednotlivých členských států nebo jak tedy korektně transponovat směrnici. Vy ve své studii říkáte, že je třeba udržet to schéma podpory obnovitelným zdrojům, ale eh, když říkáte, že větrná a solární energie je perspektivní, co navrhujete? Domníváte se, že tato schémata se orientují na méně zralé technologie, o jsou tady nějaké jiné překážky související s administrativou a nešlo by to zlepšit v rámci těchto schémat pro podporu větrné a solární energie. Děkuji mnohokrát. Pekarinen. Pan Pekarinen. produkce větrné energie je velmi volatilní. Totally. A chci se zeptat, zda máte nějaký přehled, jakým způsobem by bylo možno vyvážit tuto produkci podle poptávky eh, v jednotlivých členských státech? Thank you. Next one would be Mr. Děkuji mnohokrát. A teď pan Blos. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za tuto velice zajímavou studii. Sedím zde. Myslím si, že to poukazuje na celou řadu záležitostí, s nimiž bychom se měli zaobírat v našem výboru. Dvě otázky. Také bych chtěl, abyste vyjasnila ty nedostatečné aukce a jaké jsou náklady pro nás jako pro společnost a je tedy eh, vypovídající, že Německo a Polsko mají specifické restrikce v plánování a když to obrátíte, tak jsou tady příležitosti, které má Polsko ve větrné energii. Eh, mohla byste to vyjádřit nějak v číslech eh, podle možnosti a účinnosti, která by tady mohla být vytvořena. Děkuji paní Milá. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji vám, madam, za vaši prezentaci. Já bych se zmínila o tom, kde hovoříte o nedostatku investicích, investic do fotovoltaické větrné energie. A, a hovořila jste o tom vykazování území. Máme tady dvě země, ale i když je to v rámci dvou zemí, zdá se, že především i ve vaší zprávě je napsáno, že se možná větrná energie příliš rychle rozvíjela na to, aby teď stagnovala a jaká rizika tady máme v ve změně území a stále ještě tady máme jeden bod, zpomalení evropských investic s ohledem na mm, to, jak sem pronikají zahraniční technologie, zejména čínské technologie a děkuji vám za upřesnění tohoto tématu. Děkuji mnohokrát a teď pan Ross. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o čisté větrné turbíny, které mají také být lepší pro životní prostředí, ale existují eh, také stížnosti občanů, co se týče obtěžování nízkými frekvencemi a zvířata a ptáci umírají pod těmi lopatami těch větrných eh, instalací. To znamená, že se ničí eh, vzácná cenná příroda, takže otázka je, zda to jsou skutečně ekologické způsoby výroby energie. V červnu to vypadalo tak, že v Německu došlo k takřka třem blackoutům, čili výpadkům v důsledku velkého množství těch větrních. Mijn vraag is, bent u zich daar ook van bewust en wordt dat ook meegenomen in... V důsledku toho, že začalo v tom větru pracovat mnoho eh, instalací na větrnou energii. Stop the speaker and just in addition because Mrs. Paulus rightly... Eh, já bych se mm, také e, odkázal na tu mm, směrnici o flore a fauně, floře a fauně, ale já se strašně omlouvám, my jsme chtěli dát 22 otázek a máme tady vlastně jenom 7 minut no to, aby účetní dvůr zareagoval. Měli bychom mu dát aspoň 15 minut, ale potom určitě musíme znovu začít, protože máme další e, pořád jednání. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, já jenom jednu obecnou poznámku a moje kolegyně potom zareaguje na ty odborné otázky. Co se týče kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem, tedy mezi veřejnými a soukromými investicemi, eh, studie dopadu obsahovala informace, že jsme tady měli dvě, že by bylo zapotřebí 230 miliard pro dosažení cílu roku 2030. A představte si, dnes ty příspěvky jsou daleko nižší a počítá se pro další období zhruba 71,8 Eh, miliard eur, aby se dosáhlo stanovených cílů, takže vidíte, jak tady máme velkou finanční propast. Celá zjevně budeme potřebovat i soukromé investice, ale jaká je role těchto projektů PPP, tedy eh, kombinovaných soukromých a veřejných investic? tomto kontextu bych ráda řekla, že musíme být velice opatrní. Některé závěry zprávy účetního dvora vypovídají o tom, že hodnota peněz, transparentnost v mnoha případech byly nedostatečné a byly tady také některé nejasné politické cíle, takže ano, lze to využívat, ale musíme být velice opatrní opatrní, když se jedná o tak velké částky. V tomto konkrétním případě hovoříme o více než 200 miliardách eur. A teď předám slovo mm, mým kolegyním, protože máme tady těch 20 nebo kolik otázek, tak aby na ně mohli zareagovat. Well, I think it will be easy to, to cover them more or less. Tak, já myslím, že bude jednodušší vzít to všechno tak nějak souhrně, protože je zjevné, že to téma pro vás je zajímavé a je nemožné, že my bychom auditovali všechny ty jednotlivé věci, ta jednotlivá témata, která zmiňujete. Takže, když se podíváme na to, co bylo mimo oblast působnosti, my jsme se nevěnovali čínskou technologií a um, nastavením evropských investic. To eh, nesouvisí s oblastí působností našeho auditu. Pokud jde o ty větrné Eh, elektrárny a ta místa, ty habitaty ptactva, to také nespadalo do oblasti působnosti. Co jsme se ovšem dozvěděli během těch dvou let, kdy jsme pracovali na auditu, že ty větné elektrárny nemají žádné zdravotní dopady a to je docela zajímavé zjištění. Měli jsme tam i panel odborníků. Úmrtnost ptactva, ano, to je problém, ale zase, pokud máte velmi dobrou analýzu toho, kde postavíte ty větné elektrárny, tak ten problém ošetříte. Potom stabilita rozvodné sítě, eh, ano, je známé, že ten přerušující charakter, eh, přerušovaný charakter větrné energie je problém. To nespadalo do oblasti působnosti našeho auditu, ale zjistili jsme, že když máte přístup energii. Co můžete udělat, je prodat to sousedům, což vyžaduje větší vzájemné propojení. Ovšem v tuto chvíli ne všechny členské státy mají velmi dobrou konektivní kapacitu se svými sousedy, takže to by mohlo být jedno řešení. Potom nedostatečné aukce. Ano, eh, v rámci aukcí metodické pokyny komise jsou takové, že od roku 2016 nemůžete alokovat žádnou novou kapacitu s těmi nastavenými tarify. To je zajímavé zjištění. Proč? Protože ten trh větrné a solární energie je připraven zůstat na volném trhu, nepotřebují už takové dotace. Potom ta problematika nedostatečných aucí souvisí s plánováním členských států. Jestliže členský stát nechce si eh, nastavit mnoho eh, aukcí nebo nechce mít tolik energie větrné a solární, tak to je rozhodnutí členského státu. A tady to je asi nejzajímavější část. Energetický mix členských států podle smlouvy je národní záležitostí. Takže každý členský stát si může rozhodnout, jestli se chce vydat spíše směrem fosilních paliv nebo spíše směrem k těm obnovitelným zdrojům energií. To je něco, co eh, nemůže jim vnucovat Evropská unie. Potom otázka ukládání a produkce a spotřeby. To bylo také mimo oblast působnosti, ale nedávno, před několika měsíci, jsme zveřejnili zvláštní zprávu o ukládání. Vzpomínám si přesně na ten název, ale během léta 2018 eh, to bylo, takže možná byste se mohli podívat i na tuto zprávu. Dále, statistika, statistické údaje a cíle pro jednotlivé země. Směrnice byla přijata v prosinci 2018, takže velice nedávno. A rozhodnutí bylo takové nedat tam závazné národní cíle. Statistické údaje. My jsme také byli překvapeni, proč energetická směrnice říká 11 měsíců. Protože jsou také internetové informace a vidíte tam, kolik energie je vyráběno z větrné a solárních zdrojů. A jenomže ty statistiky tam zahrnují i další věci, to je třeba biomasa eh, nebo kolik se toho spalovalo během zimy. A statistické úřady proto, aby schromáždily ty údaje, tak musí udělat průzkumy a to vyžaduje hodně času. Co my jsme navrhli Eurostatu? Navrhli jsme, aby eh, požádali členské státy, aby snížili těch 11 měsíců na 9 měsíců. To znamená, aby na konci roku 2021 byly k dispozici údaje za rok 2020 a nebylo to více než ten jeden rok. Dále ta čínská záležitost, konkurenceschopnost, členské státy pracují na konkurenceschopnosti v oblasti obnovitelných zdrojů. Ano, je pravda, že EU vedla, pokud je o kapacitu větrných a solárních trhů, ale v určitém momentu e, Číňané velmi razantně vstoupili na trh. Zároveň ale nesmíte zapomínat e, na to, kolik obyvatel má Čína, kolik obyvatel má Evropa. Nemůžeme tedy očekávat, že budeme mít stejnou kapacitu jako Čína. Možná to ani není nutné. Musíme tedy najít dobrou rovnováhu. Dále, vy jste tady hovořili o tom grafu, tam ty náklady, ta cena to rozpětí. Tady bych vám chtěla říci, že to není náš kráv. to je něco, co jsme převzali od Ireny. To je organizace, která dělá studie k tomuto tématu, má 160 členů, 27 členských států EU tam je také. A je to jeden z poradců komise k problematice energií. Takže já nevím, jak eh, oni schromáždili ty údaje. Hmm. Já myslím, že ty průmyslové subjekty by nám ne příliš ochotně dali ty náklady. Yes, can you... can I, uh, chair, just... Pane předsedo, mohu také doplnit několik věcí. Chtěl bych podpořit to, co říká kolegyně k oblasti působnosti. My eh, v naší zprávě v odstavci 16 říkáme, že jsme posuzovali efektivitu členských států a podpory EU při vyrábění elektrické energie. Takže opravdu tady šlo o tu výrobu elektrické energie. Nezaměřovali jsme se na další věci. A rovněž v rámci toho auditu jsme se věnovali jiným věcem, které eh, tam brání tomu procesu, zpomalují ten pokrok, takže právě to bylo to, co jsem měl na mysli, když jsem říkal, že to je mimo oblast působnosti. Potom eh, ta mm, oblast působnosti, to už tady také zaznělo dále, národní cíle. Tak jsem to pochopil tak, že to bylo ve vztahu k té nové směrnici RED 2 Tady naše doporučení je zaměřeno na stávající pravidla, ehm, čili my říkáme, v rámci těch pravidel, která máte, byste měli lépe monitorovat tu situaci a ukázat, že Evropská unie třeba nebude schopna ty své cíle splnit v daném období. Dále, územnímu plánování. Čemu jsme se věnovali, bylo čistě to územní plánování a rozhodnutí v oblasti územního plánování, které snížily oblast, která je k dispozici pro větrné a solární elektrárny, a to velmi výrazně. Pokud tam budou zahrnuty i e, habitaty ptactva, tak to situaci výrazně zhorší. Takže to je takový ten závěr a ta ilustrace. Nemůžete na jedné straně říkat, chceme vyrábět mnohem více a na druhé straně snižovat eh, takto drasticky ty disponibilní plochy. To musí být nějak koordinováno. Potom ta um, otázka projektu. Tak o co nám tady jde, co tady sledujeme, to je ten sdílený management, eh, to, jak eh, řídící orgány se rozhodnou využít technickou pomoc, kterou mají k dispozici, eh, realizovat ty projekty nebo spouštět ty projekty, na jak nastavíte interaktivní vazby s lidmi ze soukromého sektoru, jsou tam nějaké kontaktní místa, je tam snadno dostupný internet, informace na internetu, je tam tedy někdo, kdo jim nabídne tu pomocnou ruku a provede je přes ty jednotlivé kroky ve vztahu k těm orgánům. To je v zásadě národní rozhodnutí. A já bych tomu ještě doplnila, že RED 2 zavazuje členské státy vytvořit to jednotné kontaktní místo. Od roku 2021 musí být vytvořen nějaký úřad, který pomůže s přípravou veškeré dokumentace. Například takto je to už v Německu. V Německu během 6 měsíců získáte povolení, zatímco v jiných členských státech to trvá i několik let. Takže ubíráme se tímto směrem a doufáme, že to bude fungovat. Dobře, takže dámy a pánové, já tímto děkuji účetnímu dvoru. Myslím, že to proběhlo velice disciplinovaně. Účetní dvůr je velmi důležitý partner pro naši práci, který nám nabízí velmi důležité užitečné nástroje a pomáhá nám k dohledu nad prací komise. Takže já vám děkuji. Jak víte, vždycky máme trošku časový, časovou tíseň. Já se snažím ze všech sil, aby potom jsme se vešli do toho času. Takže děkuji, děkuji mnohokrát a teď budeme muset přistoupit k dalšímu bodu. Děkuji paní Ivanové, panu Bukovovi, paní Jalu. Soon. Děkuji a brzy zase na viděnou. So the chair gets a little bit nervous because I'm meant to be here till a quarter past. Eh, začínám být nervózní, protože jsem tady měl být eh, do 17.15. A teď tedy přejdeme k dalšímu bodu na programu. Je to představení eh, zprávy Komise o provádění prací v rámci programu pomoci pro vyzařování jaderných zařízení v provozu v Bulharsku, Litvě a Slovensku. Rád bych vám připomněl, eh, že když Bulharsko, Litva a Slovensko přistoupili do EU, eh, tak se zavázali, že osm jaderných reaktorů eh, vyřadí, pokud jde tedy mm, o jejich dobu fungování, kdy měly fungovat. A já bych teď chtěl vyzvat pana Karibu, Eh, generálního ředitele a ředitele DG Energy, eh, aby nám představil zprávu o provádění prací ehm, v rámci programu pomoci pro vyřazování jaderných zařízení z provozu eh, a bude hovořit o roku 2018. Je tady 45 minut pro tento bod. Já bych mu rád udělal slovo. Je už tady. Dobře. Dobře, tak vyčkáme. Až přijdete k nám dopředu a vy budete hovořit z místa, dobře? Klidně můžete hovořit ze svého místa. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, vážení poslanci. Pokusím se poskytnout přehled ohledně tohoto programu pomoci pro vyzazování jaderných zařízení z provozu. Osm reaktorů bylo trvalé vyřazeno z provozu, z provozu ještě před tím tou běžnou lhůtou jako podmínka pro přistoupení k EU a Evropská unie se eh, vlastně jako solidárním opatření dohodla na finanční pomoc pro tyto státy, kterých se to týká. A tady vidíte těch osm reaktorů, dva v Litvě, dva v Bohunicích na Slovensku a čtyři jsou uh, v Litvě, ne, pardon, v Bulharsku. Tady vidíte také data toho vyřazení z provozu. První, to byla ta druhá jednotka, ta, je, ta byla vyřazena z provozu v roce 2009. Lidí tedy to vyřazení se dostalo do stavu, který je nezvratný a pokročilo se velmi dobře během minulého finančního období, eh, započato rokem 2014 a eh, cíle jsme dosáhli a plánování ehm, no, tedy dosáhlo se toho, co bylo naplánováno v roce 2014. Myslím si, že bychom tady měli upozornit na to, že protože kvůli spuštění zařízení pro nakládání s odpadem reaktor v Niklerina mohl být e, plynule tedy vypnut. A jak vidíte tady na těchto obrázcích, tady máme mnoho kontejnerů s jaderným vyhořelým palivem a v tuto chvíli eh, vše probíhá velmi dobře a s předstihem oproti plánovanému časovému rámci. Vy jste si udělali představu o tom, co se děje v jiných částech eh, té elektrárny. Jsou, jsou tam turbíny a abyste si to dovedli představit, tak eh, v té Ignalíně je tam asi 800 metrů, eh, které musíte ujít, eh, pokud to chcete tedy projít. A ta hala s turbínami u toho prvního reaktoru, tam už je to téměř prázdné a to stejné se děje i pokud jde o druhou halu. A pokud jde eh, tedy o to zařízení na zpracovávání odpadu, kde se sbírá odpad z těchto operací. Eh, to není odpad na vysoké úrovni, samozřejmě já se k tomu vrátím později, až budu hovořit o bohonicích. Tak eh, mm, tam to také plně funguje. Pokud se podíváme na případ Bulharska, tak tady jsou čtyři reaktory a zajímavé je, že všechno vybavení, které je obsaženo v turbínové hale, je plně vyřazeno. Dosáhli tohoto milníku již ke konci srpna tohoto roku a operace nyní přechází k vyřazování zařízení z nitra reaktoru. To je samozřejmě ta nejcitlivější část celého toho procesu vyřazování z provozu. Jsou tady dvě věci, které bychom měli vystvihnout v tomto konkrétním případě. Za prvé, odkladiště pro odpad, které je eh, nezbytné před, pro, eh, střed, pro střední úroveň odpadu nebo vysokou úroveň odpadu, eh, se nyní buduje. Tady vidíte obrázek na levé straně tohoto slajdu a zároveň je tady také takové experimentální zařízení, které mm, se také e, nasazuje a to je takzvaný plazmagan, který se používá pro snižování míry radioaktivního odpadu je to zařízení, které lze úspěšně opakovaně použít i v jiných eh, zařízeních nebo eh, elektrárnách. A tady eh, ten faktor je 20 toho, co se dá tady použít. Faktor 20. Funguje to a myslím si, že velice zajímavé je také zjištění, eh, zda je to environmentálně kompatibilní, tedy ono to tak je, a zároveň je to ekonomicky, um, ekonomicky um, dostupné, pokud jde o ten proces. Pokud se podíváme na eh, ten program v Bohunicích, tak tady jsou dva reaktory. Je to stejný typ reaktorů jako před, u toho předchozího místa a tady vlastně to provádění je v nejpokročilejší fázi. Ukážu vám několik obrázků, kde vidíte, že hala s turbínami je již zcela prázdná. Potom vidíte krajinu v Bohunicích, že se to poměrně změnilo, protože tam eh, bylo osm chladicích věží, které byly spojeny s těmi čtyřmi reaktory. Dva reaktory zatím ještě běží a ty čtyři zbývající chladicí věže byly již zcela eh, vyřazeny a odstraněny. Tady je to v mnohem pokročilejší fázi, protože eh, tam eh, to mělo být hotovo v roce 2025 a celý reaktor Eh, tady tam se také pracovalo na vnitru toho reaktoru a tady vidíte dekontaminaci toho primárního oběhu, eh, kde to plně probíhá a postup toho vyřazování, ten eh, pokračuje, jsou tam nějaké části, které jsou z toho vyřezávány a se kterými se nakládá a většina z nich po dekontaminaci může být dána volně do oběhu. Myslím si, že je důležité, a tady používám pouze jeden příklad, abychom si uvědomili, jaký typ odpadu produkuje taková operace vyřazování jaderných zařízení. Jak vidíte na tomto slajdu, 90 materiálu, který eh, vlastně zbývá po tom vyřazování, je dekaminto, deko, dekontaminovaný a je, lze používat tento materiál dále. Eh, třeba eh, kov lze sešrotovat a dále použít a dále Eh, jiné části materiálu mohou být používány třeba při budování silnic. Tady to je odpad, na, eh, odpad nízké úrovně. A to je důležité, protože předtím, než se pustíte do takové operace, tak musíte mít eh, připravena zařízení, která jsou schopna přijmout tento typ odpadu. A když tedy slyšíte, že v EU je 90 uzavřených reaktorů a pouze tři jsou plně eh, zlikvidovány, tak eh, Jeden z problémů je právě to, že třeba nejsou k dispozici eh, tyto odkladiště nebo zařízení na příjem tohoto odpadu. Eh, někdy se preferuje nebo obvykle se proporuje hloubkový geologický způsob ukládání odpadu a eh, někde eh, zase existují jiné skládky nebo odkladiště. Ehm, tady hm, si můžete udělat obrázek o tom, kolik tun materiálu vlastně vznikne v takovém procesu. A Eh, když se podíváme na finanční prostředky, tak eh, už jsem vám vysvětlil, že Evropská unie tady na sebe vzala velkou část nákladů, které jsou spojeny eh, s financováním vyřazování. A tady na levé straně vidíte tři projekty a prostředky na tyto projekty, které jsou přiděleny do konce roku 2020 a v dalším sloupečku potom vidíte navrhované částky v rámci příštího víceletého období. Tady vidíte také míru eh, příspěvku v absolutní hodnotě a potom v procentuální hodnotě u každé z těch tří přijímajících zemí. Pokud jde o cíle pro další víceletý rámec, jednoznačně je cílem dotáhnout vyřazování bohonic do konce roku 2025 a pokročit v procesu, pokud jde o Kosovo 2, s tím rozpočtem, který jsme navrhli. Pokud jde o to poslední místo, tak tam je to úplně jinak. E, to je úplně jiný typ reaktoru. Je to uh, grafitový uh, reaktor a uh, vlastně vyřazování tohoto reaktoru po té, co je odčerpáno palivo, od, odstaněno palivo, tak to, to bude opravdu velká výzva. A pokud jde o nástroje, tak tady musíme zdůraznit, že existují důležité synergie mezi všemi třemi programy, mezi pohunicemi a kosloduje, tam jsou přímé synergie, protože jsou to stejné typy reaktorů, jak jsem již vysvětlil, a synergie může vést nejen eh, k výměně postupů při vyřazování, ale může to pomoci také při eh, opakovaném používání eh, nástrojů a prostředků pro vyřazování, pro ten proces. A pokud jde o Ignalinu a ten grafitový reaktor a tento proces, tak se snažíme dát k dispozici tu nejlepší evropskou expertízu a máme tady studii o různých alternativách, ta započala v podstatě nyní a očekává se, že ta samotná smlouva pro vyzařování zařízení eh, bude připravená si v roce 2022. Eh, už jsem hovořil o tom, že je tady velký počet eh, vyřazených jaderných zařízení, která čekají na likvidaci. A musím říct, že tady je velký trh, který pravděpodobně bude ještě růst pro tyto účely. A eh, provozovatele té likvidace s těmi nejlepšími dovednostmi potom se tedy mm, budou účastnit těchto procesů. To je takový sekundární benefit těchto procesů. Nejde pouze o to přímé likvidování těchto zařízení a odstraňování radiologického nebezpečí, které eh, představují eh, tyto hm, bývalé elektrárny, ale eh, roli se hrává i to, že ekonomičtí hráči, kterých se to týká, mohou exportovat své know-how a předávat ho dále může se využít během dalších operací. Děkuji vám za pozornost tuto chvíli a samozřejmě velmi rád odpovím na všechny vaše dotazy. Děkuji. Yes, thank you. Děkuji mnohokrát, pane Kariba. A teď mají všichni členové výboru možnost tázat se či říct si nějakou připomínku. Takže nejprve pan Heisel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji za tuto zprávu. Já si velice vážím relevantnosti této zprávy, která je nesmírně významná pro to, abychom sdíleli naše zkušenosti v tomto tak významném procesu vyřazování jaderných elektráren z provozu. Všechny ty tři dotčené členské státy ještě před vstupem byly přinuceny zavázat se k tomu, že uzavřou eh, tyto reaktory a učinili tak. A je jenom přihozené, že vzhledem k nukleární bezpečnosti, která je prioritou v Evropské unii, že Evropská unie sama se zavázala pomoci s financováním tohoto vyřazováním z provozu. Eh, v této souvislosti se chci zeptat, zda tady existují nějaké finanční mezery, zejména ze Slovenska, protože já jsem Slovák. A, a pak, když tady jsou nějaké mezery ve financování, bude možné v rámci finančního rámce 2020 2027 pomoci eh, těm příslušným třem zemím eh, překonat tyto finanční ještě eh, mezery. A to vyřazování z provozu, když tomu nejde v roce 2025, tak jak se to předvídá v Bulharsku 2030, bude-li tomu tak, eh, jaká by byla vaše rada příslušným úřadům na Slovensku a Bulharsku, aby se splnily ty závazky, které tyto země přijaly. Děkuji mnohokrát pan Roupe. Děkuji, paní předsedkyně. Toto je nesmírně významná informace, protože já jsem se narodila, pracoval jsem tam na radnici 30 let, a byla tady celá řada věcí, které souvisely s touto jadernou elektrárnou. A já e, jsem se chtěl zeptat zástupců komise. Nejprve chci tedy poděkovat našemu výboru, který projevil velký zájem a podpořil usnesení, které jsme navrhli v minulém legislativním období. A myslím si, že to usnesení, které schválil parlament, eh, by mělo být jaksi zohledněno v prohlášení komise. A eh, ve svých úvodních eh, poznámkách řekla komise, že v rámci nařízení 2020 až 2027 by se mělo pokračovat vyřazováním z provozu v Litvě, ale to není pravda, protože 600 milionů eur, které komise poskytla, nejsou dostatečné pro to, eh, aby tato práce mohla být plně realizována. My jsme si v Litvě učinili vlastní kalkulace a parlament s tím eh, souhlasí. Asi 708 milionů eur bude zapotřebí pro kompletní vyřazení z provozu. A ještě jedna věc. Komise se nezmínila o tom, že, na Litvě, v, v, že v Litvě se požaduje, aby navýšila svou spolúčast v oblasti kofinancování, ale ve smlouvách nic takového zakotveno není. Litva se zavázala ke 14 eh, spolufinancování, zatímco komise požaduje 20 V této zprávě se neříká vůbec nic. Eh, o tom, co je třeba uložit, ale to palivo, které se uh, uvaží, uh, používalo 25 let, se musí nějakým způsobem bezpečně uložit. A um, Tak ještě jedna věc, kterou vidíme v jaderných eh, elektrárnách všude v Evropě a naše zkušenosti to také ukazují. Dříve Prostě je tady riziko úniku radioaktivního. Vidíme eh, lidi, kteří pracují eh, v radioaktivním prostředí, a pracují s radioaktivním materiálem, mm, jak si... Takže my se ptáme, jaký dopad to bude mít také na zdraví těchto lidí Eh, uvědomuje si komise tuto situaci, eh, bude vypracována nějaká studie či výzkum, aby se zjistilo, jaký dopad to bude mít na občany a na životní prostředí za 20 a 25 let. Prostě to konstantní expozice nebo vystavení eh, radio aktivitě, čili záření. Vyřazování z provozu jaderných elektráren bylo podmínkou pro vstup Litvy do Evropské unie. Litva to respektovala, zavřela elektrárny, ale komise se zavázala sama, že region podpoří. Od roku 2014 však komise pouze porušuje nebo naprosto zastavuje tento závazek, zatímco situace v regionu se zhoršila. To město, které má 35 tisíc obyvatel, Eh, už má jenom 18 tisíc lidí, protože lidi města opouštějí, nechtějí tam žít. Situace je opravdu vážná. Neměli byste se vrátit k původní podpoře, která byla stanovena pro leta 2021 až 2025? A teď pan Paulus. Ne, paní Paulus, omlouvá se paní předsedkyně, všechno je v pohodě, já budu stručná. Interesting report which you gave us and uh... Já musím říct, že to byla velice zajímavá prezentace. Mám eh, jednu otázku. Vy jste tady zmínili to použití plazmy, tak na no to je nízkoradioaktivní plazma, dobře, tak to mě uklidnilo. A potom by mě zajímalo, myslíte si, že ten projekt bude mít ekonomické přínosy pro eh, ten sektor? protože na celém světě budou stovky reaktorů, které se budou odstavovat, vyřazovat z provozu v nadcházejících letech. A <clears throat> možná jste viděli nedávno zveřejněnou zprávu Světové federace jaderných elektráren a průměrný věk reaktorů na celém světě je 30 let, takže řada z nich opravdu už tady nebude dlouho, budou se vyřazovat. Také jste ukazovali ty náklady, ta čísla celkově, to byla velmi působivá čísla a teď jsem se dozvěděla od vás, že v nadcházejících letech ještě ty náklady budou e, rovněž vysoké. A já se chci zeptat, počítal někdo, jak vysoké by byly už ty vstupní náklady, kdyby se tam zahrnovaly náklady na včasení s provozou na začátku? Dobře, slovo má pan Bombard. Euh, Děkuji mm, za tyto zajímavé informace. Mm, já bych rád řekl několik věcí. Za prvé, ve své studii eh, oznamujete, že cíle pro ukončení, vyřazování z provozu těchto tří nukleárních elektráren, no podle mě je to poměrně nová technologická výzva. Já bych rád věděl, zda si uvědomujete technologické potíže které by mohly vést k tomu, že nebude možno dodržet tu časovou lhůtu, protože si dokáže představit, že každý den se před člověka staví nové výzvy v této souvislosti. A druhá věc, na to už se ptal kolega. Víme velice dobře, že zejména v oblasti nukleární energie tady jsou nesmírně významné otázky bezpečnosti pracovníků. A když se financuje tento program vyřazování z provozu, do jaké míry se řídí tato podpora také dodržením bezpečnostních předpisů pro osoby, které v rámci tohoto programu se tam pohybují. A moje poslední otázka, já patří mezi lidi a to asi všichni, kteří tady se, kteří se domnívají, že nukleární energie je energie minulosti a že je třeba obrátit stránku. Vyzařování těch tohoto typu reaktorů je tady nějaká možnost uchovávat technologické, vědecké poznatky a zkušenosti, které by se potom používaly pro další vyřazování těch reaktorů druhé nebo třetí generace. Děkuji vám. Děkuji. Jsou ještě nějaké další poznámky nebo dotazy? Pokud ne, tak prosím pana Garibu, aby odpověděl na vaše dotazy. Děkuji, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já se <clears throat> pokusím to vzít v tom pořadí, jak byly otázky položeny. Jinak pokud je otázku pana Hajšela, tak ty mezery ve financování, ano, ty tam jsou. A tam v případě Slovenska je to asi 90 milionů euro. Jak jste viděli v návrhu komise, my jsme navrhli 63 milionů. A když si vezmete tu běžnou, to běžné procento, které přispívá Slovensko, tak si myslím, že to bude dofinancováno, takže odpovídám ne. Nečekáme problémy s dokončením toho vyřazení z provozu do roku 2025 na základě finančních výhledů, které máme dnes k dispozici. Dále, když se podívám na otázku, kterou položil pan Rope, ano, jsme si plně vědomi toho, že je tady rozdíl mezi návrhy komise a zprávou odhlasovanou parlamentem. Kde se názory neliší, tak eh, to je v případě těch částek potřebných na operace do roku 2027 Zde bych chtěl říci, že teď je na rozpočtových orgánech, aby rozhodli, jakou částku budou chtít alokovat mezi parlamentem a radou na ty konkrétní operace. Takže já myslím, že komise tady už měla ten dialog s litevskými orgány k této věci a nyní je tedy na zákonodárci, aby učinil rozhodnutí. Potom zazněly tady celá řada dalších otázek. Jedna se týká trvalého úložiště. Trvalé úložiště eh, toho vysoce rizikového odpadu je mimo rámec programu a vždycky bylo. Takže v návrhu nařízení na 21 až 2027 se o tom nikde nehoří, nehovoří, výslovně je to spíš tedy vyloučeno. Úložiště, která jsou v oblasti Ignalina, jsou určena pro tu úvodní délku životnosti 15 let. Pokud jde o zdraví lidí, tak já myslím, že tam byly dvě otázky a je potřeba zdůraznit, že jeden z ukazatelů, který máme v rámci provádění programu, je počet incidentů nebo úrazů u pracovníků a v tuto chvíli nemáme žádné. Takže to je aktuální situace. Dále od roku 2014 komise po přijetí příslušného nařízení rady přestala podporovat takzvané energetické programy, které provázely eh, vyřazování jaderných elektráren z provozu. Mm, na začátku v letech 2002 až 2013 řada projektů byla určena na jednu stranu k tomu, aby eh, řešila deficit v produkci energie, když tam dochází k předčasnému uzavření elektrárny, a na druhé straně ke zvýšení energetické účinnosti v příslušné zemi. Takže v zásadě ty projekty, které byly financovány před rokem 2013, jsou stále ještě dokončovány ve všech třech státech. Nicméně nařízení rady neumožňuje další financování z toho odstávkového fondu pro tyto projekty. Co ovšem možné je, a bude to záviset na vůli členských států, je, aby se tady použilo regionální financování a financování z fondu soudržnosti na podporu těchto operací. Ano, použití ten plazmy, plazmové zbraně, to se týká nízkoradioaktivních materiálů. Ten hlavní korpus, když se podíváte na tu toneláž toho materiálu, ten největší objem, ta hmotnost toho materiálu, eh, může se potom výrazně snížit potřeba na prostor a na náklady související s takovýmto zařízením. Dále zda jsme počítali ty příslušné náklady na hodinu. Tak, komise v roce 2017 uveřejnila eh, takzvaný jaderný ilustrativní program. To je něco, co zveřejňujeme pravidelně a je tam velká část, která je věnována té poslední fázi palivového cykla, cyklu a uvidíte tam všechny ty prognózy, které dělají členské státy, pokud je o náklady na vyřazování z provozu na jedné straně a o konečnou likvidaci toho paliva na straně druhé. Takže to je možná něco, čemu bychom měli věnovat pozornost zvlášť, pokud budete mít zájem. Datum dokončení. Tak jak jste viděli, ta data dokončení, tam je opravdu poměrně veliký časový horizont. Zajímavá věc, ale kterou bych chtěl zmínit a také v souvislosti na to, co tady říkal kolega z Litvy, eh, my vlastně jdeme přes několik víceletých finančních rámců, čili je třeba říci, že tady dochází ke kontinuálnímu poskytování finančních prostředků až do doby dokončení. Konkrétně v tom případě Slovenska, tak tady jsme si poměrně jistí, že to vyřazení z provozu doběhne v roce 2025. V případě Bulharska, tak tam už se dostáváme spíše k roku 2030, takže tam bych si nechala ještě poněkud eh, větší marži. A pokud jde o Ignalínu, tak tam nejdříve se musí vyřešit otázka vyřazování z provozu těch grafitových jáder, čili oficiálně tamto datum je 2038, ovšem to bude záviset na tom, zda se včas a v rámci rozpočtu podaří dokončit tu první část operace. Takže tady bych byl velmi opatrný, než řeknu nějaké definitivní datum. Kritéria eh, bezpečnosti. Ta komise tady vychází ze dvou legislativních aktů, jednak ochrana pracovníků, jednak základní bezpečnostní kritéria. Máme tady novou směrnici z roku 2014 v rámci smlouvy Euratom a také směrnice o jaderné bezpečnosti která stanoví, jaké typy licencí musí být vydávány národními orgány a tak dále. Toto tady jsou ta východiska, toto je také to, co monitoruje komise, když sleduje typ vybavení, aby členské státy monitorovaly ten typ vystavení ze strany členských států um, a typ prostředí, čili je tady, abych tak řekl, takový soubor kombinovaných nástrojů, které se zde používají. Dále, vy jste se také ptali, zda je tady možnost eh, rozšířit ty znalosti na další typ reaktorů. Tak tady je potřeba jasně říci jednu věc. Reaktory, které se teď demontují, to jsou reaktory první generace a v jejich koncepci mm, mm, se nějak ještě nepředpokládalo to následné vyřazení z provozu. Ovšem to už je úplně jiné u reaktorů třetí generace, které když už se navrhovaly, tak už se myslelo na to, jakým způsobem bude probíhat vyřazování z provozu. Za druhé, já jsem se v té prezentaci snažil jasně rozlišit mezi reaktory, které mají grafitové jádro, jako třeba Ignalína, tam to představuje opravdu velmi specifické výzvy s ohledem na tuto skutečnost, a potom ty eh, vodní tlakové reaktory, kde tady jsou ty vodní okruhy, a mm, tam nejsou nějaké takové velké technologické výzvy, abych tak řekl, pro to vyřazení provozu Eh, jsou to spíš takové průmyslové eh, operace, například kdybychom chtěli jít trošku do detailu, když tam třeba máte to palivo nebo poškozené palivo, narušené palivo, tak to může být problém, ale jinak ty běžné komponenty, běžné součásti to nepředstavuje žádný větší problém. A právě proto třeba vzhledem k tomu, že v Bohunicích jsme dekontaminovali primární okruh, tak jsme si poměrně hodně jistí, že se nám podaří dodržet ten časový rámec, co jsem zmínil. Tak, to je z mé strany vše. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Ne, děkuji, pane Karipa z generálního ředitelství Energy. Děkuji všem ostatním. Byl to poslední bod na našem programu. Můžeme tedy ukončit dnešní zasedání. Příští zasedání bude 17. října. Příští týden eh, zahájíme slyšení eh, kandidátů na komisaře. V tuto chvíli vám děkuji. Naschledanou.